Uh, Dámy a pánové, tak si říkám, zda bych vás neměl pozvat, vyzvat k tomu, abyste zaujali místa. Totiž jsme v plném počtu a opravdu bychom rádi začali a rovněž chceme vyslechnout hlasy kolegů z národních parlamentů, které tímto srdečně vítám. Omlouvám se, že jsme vás posadili takto vzadu. Ale možná si uděláme uprostřed jednání krátkou přestávku a pak se mezi nás vmísíte dopředu. Ale buďte ujištěni, že vás velice dobře vidíme a slyšíme a rovněž upozorňuji, že vše se vysílá na internetu. Zde kamera je za vámi, ona vás zabere Jakmile zapnete makro, mikrofon, tedy nezapomínejte si jej zapnout. Máme rovněž tlumočení do všech jazyků, tedy můžete hovořit i poslouchat svůj vlastní jazyk, svou mateřštinu, tedy to jsou všechny ty důležité podrobnosti, než se dáme do práce. Je výborné, že tady máme 22 členů národních směmoven z 11 členských států a zejména vítáme, a myslím, že je to poprvé, kolegy z norského parlamentu. Norsko je samozřejmě eh, plně zapojeno do vnitřního trhu jako člen a rovněž eh, provádí směrnice o službách, tedy určitě se jich tyto záležitosti jež budeme s vámi eh, probírat nebo jež byste chtěli změnit vy, rovněž týkají. Rovněž eh, s potěšením eh, oznamuji, že pan Michel Barnier, tedy pan komisař, jež byl zvolen nebo spíše schválen parlamentem ve své funkci v únoru, že se k nám připojí v průběhu eh, slyšení a rovněž bude mluvit o transpozici a o svých klíčových oblastech, za něž je odpovědný. Určitě vám přiblíží vše ze svého hlediska a podá nám zprávu, případně vám odpoví na vaše otázky. Možná ještě nějakou další poznámku na úvod. Tady bych rád přivítal eh, paní Gepard, o níž víte, že byla zpravodajkou této směrnice službách byla jmenována v roce 2003, to jsme začali spolupracovat. Já si velice dobře připomínám, vzpomínám, protože sám jsem tehdy byl jejím stínovým zpravodajem, nyní jsem se stal předsedou toho výboru. Tedy v určitém smyslu jsme se znovu sešli ta stará parta a já jí rovněž dám eh, za chvíli příležitost, aby vše uvedla, protože ona eh, má tu hlavní odpovědnost, aby ta směrnice prošla parlamentem. To je závažné období, tedy to bylo pro Evropu tehdy, kdy ta směrnice eh, byla procházela hlasováním. A nyní bychom si rádi vyslechli vaše zkušenosti, jednak z parlamentních, jednak z mimoparlamentních postupů, v tom, jak ta směrnice o službách je, byla a je implementována. To vše probíhá v různých členských státech. Vzájemné vyhodnocování vlád, případně přehodnocování či um, posuzování legislativních aktů. To probíhá, mělo by uh, dospět závěru na konci roku. Mnozí z vás jste byli svědky toho, jak se zavádí ten um, jeden, to jeden kontaktní bod. A doufám, že velice spontánně a upřímně se s námi podělíte o své zkušenosti. Máme tady i e, zpravodaje pro výbor, který bude mluvit, který bude sestavovat první zprávu o tom, jak se to daří. Tedy doufám, že se s ním spojíte. Jak to u nás obvykle vypadá? Ten řád toho jednání vypadá tak, že nejdříve vyvolám členy poslance, tady buď Joeovi ze sekretariatu mě naznačíte, případně vyplníte formulář, případně se jinak ozvete, že se eh, chcete ujmout slova. A já bych rád vyzval dva poslance národních parlamentů a rovněž členy výboru, abyste měli možnost se seznámit s jejich názory, poznat je a tím navodíme určitý dialog. Rovněž paní Gebhardová, Evelyn Gebhardová, zde bude vyzvána, aby vysvětlila klíčové mm, prvky nebo mm, části, která, protože ona zná tu směrnici lépe než dokoliv jiný, Tady bude tou nejpovolanější. Tedy tak to vypadá. Máme v úmyslu uzavřít jednání o půl sedmé, případně si uděláme krátkou přestávku podle toho, jak budeme pokračovat. A Mezitím už předávám eh, eh, slovo paní Evelyn Gebhardové, aby nás seznámila i s programem na dnešní den. Prosím, Evelyn. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, kolegyně, já se domnívám, že dnes odpoledne probíhá nesmírně významné setkání právě k tématu směrnice o službách abychom se porozhlédli, v čem spočívají pozitivní aspekty a kde případně máme nějaké problémy, obtíže v jednotlivých členských státech a abychom se zamysleli nad tím, zda vám můžeme nějak pomoct. Ale než se pustím do samotného programu, tak bych vás ráda krátce seznámila s dějinami, s takovým přehledem té směrnice. Protože v mnohých aspektech té diskuse se budeme muset neustále vracet k tomu a připomínat si to, co bylo historicky důležité. Pro nás v Evropském parlamentu i v členských státech je zcela jasné, že máme společný trh v Evropské unii. Společný trh, kde jsme vždy měli v úmyslu a máme v úmyslu vytvořit takové základní předpoklady, aby občané, občanky, podnikatelé se mohli volně pohybovat a aby se mohly otevírat trhy, aby všechny trhy byly přístupné všem v Evropské unii. Abychom toto byli schopni eh, provést, eh, realizovat, tak to vždy bylo takovým základním předpokladem. A z toho jsme vycházeli při sepisování té směrnice. Ale zda se to podaří, jakým způsobem se to dá realizovat, to bylo vždy takovým trochu sporným bodem. A ten původní návrh, jež vytvořila kopise, Eh, a v některých členských státech se tomu říkalo Bolkensteinová směrnice. Byl pojímán jako liberalizace, privatizace trhu, kde se odbourají jakákoliv pravidla, která doposud platí v členských státech. Pak byla i jiná skupina poslanců, která říkala ne. Tak toto vypadat nemůže. Musíme najít jiný úhel pohledu, musíme k tomu přistupovat jinak. A to jsem navrhla i já. Já jsem rovněž řekla, že nelze akceptovat, že vytvoříme něco, co nakonec občané jednotlivého členského státu zamítnout. Co nebudou chtít. Musíme zajistit, aby otevírání trhu šlo ruku v ruce s respektem pro práva eh, zaměstnanců, práva spotřebitelů a vůbec práva všech našich občanů. Je to vlastně téměř eh, dosa- pokus o dosažení nemožného. Zároveň spolupráce, velice pozitivní spolupráce v Evropském parlamentu nám to umožnila. I když to dlouhou dobu vypadalo, že se to řešení opravdu nenajde. Rovněž členské státy. Často by se ponořizovali do rozporů, eh, často k tomu sami přistupovali z různých zorných úhlů. A já jsem velice ráda, že se nám jako Evropskému parlamentu podařilo přijít s kompromisním návrhem, s takovým pozitivním kompromisním mm, konceptem, který jednohlasně, téměř jednohlasně členské státy nakonec přijali. Tehdy šlo o to, že jsme řekli, poskytovatelé služeb se smějí volně pohybovat po Evropské unii, ale práva toho kterého členského státu musí být respektována. Musí se držet toho zákona, který platí tam, kde chtějí působit. Pokud se jedná o mm, konstruktivní zákonodárnou úpravu a nikoli protekcionismus. A to byla právě velice taková sporná záležitost, o níž se hodně hovořilo. A tady máme vlastně, toto je první bod v té první otázce, kde jsme řekli, musíme přeskoumat právní rámec členských států a zamyslet se nad tím, kde vidíme pravidla, jež jsou akceptabilní pro um, občany, jež jsou dobrá a které zákonné úpravy by platit neměly, které nepomáhají. A proto právě říkáme, že musíme proskoumat eh, právní úpravu zákony v členských státech a případně i pozměnit, abychom dospěli k takovému optimálnímu výsledku. Tedy první otázky, jež se nám nabízejí v této souvislosti, jsou, jak to pak členské státy přijali jak se toho ujali, jakým způsobem to pak dále pokračovalo v těch členských státech. A pro mě, jako pro zpravodajku, je rovněž důležité, do jaké míry všechny zainteresované člen, strany, tedy odbory, sociální organizace, zaměstnanci, občané, byli nějakým způsobem angažováni do toho přehodnocování, vyhodnocování, protože kdykoliv se snažíme zamyslet nad smysluplností zákona, jedná se i o politickou záležitost. A vím, že v některých členských státech se to vzalo jako příležitost zbavit se i jiných nevýhodných, nepříjemných zákonných úprav, které nebyly vůbec nutné k odbourání v rámci té směrnice o službách, ale jež si takto nádavkem eh, jež se jich zbavili. A nad tím se rovněž musíme zamyslet, protože my nechceme, aby to vypadalo tak, že si nějaký členský stát buď přidá určitou zákonnou úpravu, napíše zákon, anebo nějaký zákon zneplatní a pak řekne, to je všechno kvůli Bruselu. To je důležitý zorný úhel, nad tím se rovněž musíme zamyslet, aby se na Brusel nesvalovalo. Pak v této okolnosti bychom se rádi dověděli, do jaké míry vám pomáhala Evropská komise v tom procesu. A rovněž zdá vám byla nápomocná v realizaci toho takzvaného screeningu. Protože víme, že pro některé členské státy to rozhodně nebylo jednoduché. Druhý velice důležitý bod, jež bude tématem naší diskuse. Bude zavádění toho eh, jednotného kontaktního bodu. To je velice důležité. To je takovým prostředkem, eh, nástrojem v rámci té směrnice o službách, která hm, povede k tomu jednotnému trhu. To je právě jedním z cílových principů. Ehm, tam jsme zakotvili ten princip totiž, že musíme respektovat práva, zákony členských států, ale zároveň to i znamená, že podnikatelé musí mít přístup k informacím, že musí vědět, co musí dodržovat. A rovněž mohou mít dobrý přehled o pravidlech, o předpisech, jež musí respektovat a dodržovat. Ale nejde pouze o to, e, o němž chceme vést dialog. Já přičítám velikou důležitost rovněž tomu, že by mělo zároveň jít o administrativní zjednodušování pro jakéhokoliv podnikatele, který chce rozšířit svou působnost jednoho členského státu do druhý. Totiž máme určité zkušenosti, že v různých členských státech se to vykládá tak, že se říká, tady vyplňte ten, onen formulář, pak si běžte do toho, do onoho úřadu a v tomto procesu se stane, že najednou někdo už je na 20. místě, kde stále ještě něco vyřizuje. Tomu se chceme vyhnout. Chceme mít jednoho, um, jakoby jeden úřad, jednu kancelář, na nějž se může podnikatel obrátit a kde si zároveň může všechno vyřídit, aniž by musel někam pobíhat. Případně, aby to mohl vyřídit vše prostřednictvím internetu, tak, aby to pro ty podnikatele bylo jednodušší než minulosti. A proto já bych velice ráda se dozvěděla, do jaké míry už to bylo zavedeno, na jaké etapě už se nacházíte, případně s jakými problémy jste se setkali, které se vám najednou objevily. A pak třetí téma, jež jsem zde navrhla na program, protože bohužel nemůžeme v jednom odpoledni pokrýt vše, co, se, co je obsaženo v té směrnici o službách, je eh, to, jaké i, z, i zde docházelo ke kompromisu totiž. Ta, oblast působnosti totiž, to je to třetí téma. Co je vlastně tou oblastí, na níž má, v níž má platit ta směrnice? Ano, ona je ve všeobecném hospodářském zájmu, ale nakonec tak to nebylo pojato. My jsme si sestavili seznam seznam služeb, jež budou ve všeobecném zájmu. A jiné služby, jež nechceme už pojmout v rámci té směrnice o službách, jež se domní, jelikož se domníváme, že jsou specifické povahy. Tedy to jsou služby obecného zájmu. A vím, že v některých členských státech, například sociální služby, pojímány, co by služby veřejného zájmu, vytvářejí určité problémy. Ale mě by zajímalo, zda existují i jiné oblasti, kde je problematické tyto služby takto pojímat. Na něž se tedy budeme muset soustředit. Tedy to jsou ty tři tématické okruhy, jimiž bych se ráda dnes odpoledne zabývala. Tady si myslím, že existuje opravdu veliká potřeba diskuse. Především, abychom se dozvěděli, jak je vše implementováno. A prosím ještě o jednu věc, zejména mé francouzské kolegy, kolegyně. Totiž kdykoliv já jsem ve Francii, stále ještě slyším, že se hovoří o Wolkensteinově směrnici. To už není Wolkensteinova směrnice. Ve své dnešní podobě, jak byla odhlasována, je o celé míle vzdálena tomu, co navrhl pan Wolkenstein. A já si myslím, že opravdu bychom neměli tuto, do té diskuse vlévat nějaký jed tím, že ji nazveme jménem toho komisaře, jež za ní byl původně odpovědný. A že tady budeme jeho jméno zavádět, protože tu diskusi svedeme na nesprávnou kolej. Navíc ji nabijeme určitými emocemi, jež zde uh, už vlastně nepatří a zároveň nás to odvede od tématu, jim se zabývat chceme, totiž vytvořit společnou Evropu, jež bude mít společné základy, jež budou výhodné pro všechny a tím se musíme zabývat. Budeme vyzvedávat nikoli pouze problémy, ale rovněž i pozitivní aspekty. Proto bych rovněž prosila kolegy, kolegyně z národních parlamentů, aby nám rovněž nahlásili, kdykoliv už Existuje nějaký pozitivní dopad té směrnice a já jsem jistá, že takové dopady už jsou, protože jsme se o to postarali, aby byly. Děkuji za eh, tu snahu vaši, předem děkuji. Děkuji rovněž, že jste se mezi nás dostavili. Ehm, to je velice cené, že ano, pane předsedo. Totiž, že naplníme životem, naplníme obsahem ta slova Lisabonské smlouvy a že budeme spolu utvářet politiku za účastí národních parlamentů v zájmu, v co nejlepším zájmu našich občanů. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji Evelyn Gepartové za tento obsáhlý úvod. A nyní si poslechneme vás. Já bych nabrhoval, že přečtu seznam jmenovaných řečníků ale byli bychom rádi, kdyby se přihlásili i další. Pokud se chcete přihlásit i do další části, máte možnost. A nebo nám také můžete dát najevo, že chcete vystoupit. Bylo by dobré, kdybyste se omezili na tři minuty. Nebudu úplně přísný, ale musíme si toho projít hodně. Máme tady výborný systém pro dodržení času, který vám pomůže. Takže na seznamu zatím jsou jména from Norway. Paní Botn z Norska, paní Balbl Koňas ze Švédska, pan András Šváb, paní Jansen ze švédského parlamentu, paní Papatanasi, doufám, že to správně vyslovuji, z Řecka, pan Buzoj ze skupiny ALDE, náš koordinátor, pan Kasuli z Itálie a pan Sevček Zevčik z České republiky. A pan Leku, ty tady tady zatím máme. A začne paní Botn z Norského parlamentu. Má tři minuty. Paní Botn, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost krátce zmínit, jak se směrnice o službách implementuje v Norsku. Obecně řečeno bych také chtěla něco říct něco k jednotlivým debatám a konferencím o otázkách, které mají stejný význam pro všechny země Evropského hospodářského prostoru. Doufáme, že budeme konstruktivními partnery pro Evropský parlament a možná bych dodala, že pouze zapojení parlamentů ze zemí Evropského hospodářského prostoru a EFTA zajišťují včasnou politickou debatu v našich zemích. Politická debata v Norsku se zaměřila především na to, Zda by mohla směrnice vést k sociálnímu dumpingu, nebo v jaké míře přispěje k zajištění evropského sociálního modelu. Kongres odborových svazů předložil určité požadavky, aby mohl také podpořit implementaci směrnice o službách v Norsku. Požadavky spočívaly především v tom, aby směrnice nenarušovala zavedené pracovně právní eh, úpravy, to znamená, že bychom zabránili sociálnímu dumpingu, nezabránili bychom obecnému uplatňování dohod o mzdách. Norské úřady by si zachovaly své pravomoci, pokud je o služby zásadního významu, jako je zdravotnictví, vzdělávání a podobně. Norská vláda zajistila celkové všeobsáhlé onlineové vyhodnocení byla položena otázka, zda implementace směrnice o službách bude mít nějaké negativní důsledky pro vnitrostátní pravomoci a pracovně právní právo. Pracovní právo. Obecný závěr z tohoto vyhodnocení směrnice o službách byl takový, že žádné škodlivé důsledky nebudou. Tento názor sdílí většina norského parlamentu. Parlament potom schválil národní zákon, kterým se implementuje Evropská směrnice o službách do norské legislativy 28. prosince 2009, ve stejný den, kdy směrnice začala platit v EU. Nicméně formální lhůta pro implementaci směrnice v zemích EFTA a ESFO je 1. květen 2010. A to proto, že došlo ke spoždění při schvalování v islandském parlamentu, pokud jde o zapracování této směrnice do dohody s EU. Norsko ukončilo průzkum toho, jak jednotlivé požadavky odpovídají směrnici a celkový závěr byl takový, že je možné považovat norskou legislativu za diskriminující Zdá se, že odpovídá jednotlivým článkům směrnice. Nicméně bylo nutné pozměnit vnitrostátní předpisy v některých případech. Děkuji. Thank you very much indeed, Mrs. Bottom. Mnohokrát děkujeme, paní Botton. A nyní paní Weibel Koněz ze Švédska. Kde pak ji máme? Já, když tak... Good. Press your button. Stisněte tlačítko, prosím. Mělo by to být vpravo vedle vašeho mikrofonu. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve Švédsku směrnice o službách byla transponována včas. Každé ministerstvo se pokusilo skutečně prostudovat ty body, které měly být směrnicí pokryty. Pokusili jsme se tedy zjistit, jaké jsou případně alternativy, které by byly možné. Pokud jde o služby, pokusili jsme se zjistit, co je tedy více či méně důležité Vytipovali jsme určité překážky a tyto překážky se týkají například obchodování přes internet. Zjistili jsme, že celá řada věcí bude muset být zjednodušena na této úrovni. Děkuji vám. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Ano, elektronickému obchodování se také věnujeme a rádi si vyslechneme váš názor. Nyní dám slovo koordinátorovi za skupinu ELS, panu Andrásu Švábovi, aby se s námi podělil o své postřehy. Prosím. Já vielen Dank, no. Ano, děkuji, pane předseda. Nejdříve. Ano, je to správně. Jedná se o pána, nikoli dámu. A za druhé, já bych rád rovněž přivítal jménem EPP velice srdečně kolegy z národních parlamentů. Domnívám se, že se jedná o výtečnou příležitost, že máme dnes možnost hovořit a jednat s tehdejší zpravodajkou, s paní kolegyní Gepardovou. A vrátit se ještě jednou k tomu, co bylo cílem té tehdejší směrnice. Totiž, abychom za dodržení sociálních standardů navodili vyšší úroveň vnitřního trhu a snažili se využít plný potenciál tohoto vnitřního trhu. Ten cíl je stále ještě závazný, i když e, jsem tam se objevila i jiná interpretace, ale naštěstí v politice je to tak, pokud se rozhodne jít některým směrem, tak pak všichni se musí zasadit o prosazení tohoto směru. A e, provádění této směrnice o službách, to pak přísluší národním vládám, ty pak jsou demokraticky legitimní, mají své představitele, své poslance v demokraticky zvolených parlamentech a proto my chceme s vámi pohovořit o tom provádění a o případných obtížích v tom provádění. Já bych si dovolil vám sdělit, že já ze své vlastní země jsem rovněž zjistil, že existuje celá řada technických obtíží, která vlastně vyplyne na světlo denní až když se to začne provádět v Německu. Je tomu tak, že ty, ten jednotný kontaktní bod si vyžádá nové strukturní rozhodnutí, takové jakoby evropské receptory pro e, sjednocování přístupu k informacím o službách, že se to nakonec řeší úplně jinak. Takže máme mnoho různých těch jednotných kontaktních bodů a mnoho německých kolegů má vážné pochybnosti, zda tedy ten výsledek odpovídá záměru, ale vidím z toho, že se nám hlásí kolegové, že problémy existují i v jiných zemích a cíl dnešního jednání je, abychom ty problémy společně vyřešili, abychom u této směrnice, která už vstupuje v platnost, hm, byli schopni eh, ji eh, efektivním způsobem realizovat ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. Mám tady aktuální seznam řečníků, myslím, že je vždycky dobré vědět, kdo je na seznamu, abychom si to potvrdili. Další bude nejprve paní Jansson ze švédského parlamentu, paní Papatanasi z řeckého parlamentu, pak pan Buzoj, pan Kasolis z italského senátu, pan Zevcik z českého senátu, paní Rüle, naše koordinátorka za zelené, a pan Leků z Národního zhromáždění a pan de Kruf z belgického shromáždění. Tolik tedy zatím seznam. A pan Paska je také na seznamu. Pokud by se v této první části chtěl vyjádřit i další kolegové, protože už jsme v podstatě vyčerpali seznam koordinátů, samozřejmě vás můžeme také připojit na seznam. Takže půjdeme dál. A nyní mi potěšením dát slovo paní Evě Léně Jansson ze švédského parlamentu. Yes. You have the floor. Tak, prosím, máte slovo. Uh... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Evelyn Gebhardové, která říkala, že tato směrnice skutečně změnila mnoho věcí ve vztahu k tomu, jak vypadala zpočátku. A také nám říkala, že podstatě dnes mnoho lidí má tendenci kritizovat Evropskou unii, když dojde k problémům v oblasti služeb a říkat, že to je kvůli směrnici. V našem parlamentu jsme tuto směrnici zaváděli, ale jsou tady body, se kterými jsme nevždy souhlasili. Například je tady možnost kontaktu s odbory na této úrovni vznikly určité problémy, určité nesrovnalosti a opozice i odboroví zástupci nám říkali, že nebude možné zachovat to, co máme v rámci našího systému kolektivních smluv. A to jsem chtěla zdůraznit za švédský parlament. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. Možná se k vám ještě vrátíme v druhém kole u těch podrobnějších věcí. Pak tady mám paní Afrodajty Papathanasi. Doufám, že jsem to vyslovil správně. No, děkuji, pane předsedo. V Řecku vidíme velké úsilí provést strukturální změny a dochází k velkému vývoji na finanční frontě. A proto jsme spustili v parlamentu celou řadu iniciativ, patří k tomu samozřejmě transpozice této směrnice. Dnes se o ní v řeckém parlamentu hlasuje. Byla předložena 16.3. Ale na základě dialogu, který probíhal, jsme viděli, že panují velké obavy o sociálním dumpingu, o ochraně služeb, zvlášť služeb zdravotnických. Měli jsme koordinovaný dialog se sociálními partnery, probíhal také s obchodní komorou, účastnili se toho odbory, zástupci sociálních partnerů. Zavedeme celou řadu jednotlivých nařízení a dále se předpokládá, že vzniknou jednotné kontaktní body které budou v centrech pro služby občanům, která už teď máme a také budou mít elektronickou platformu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Buzoj. Já budu hovořit rumunsky. Eh, Vážení zástupci národních parlamentů, chtěl bych nejprve pogratulovat organizátorům za vynikající myšlenku zavést tento dialog s národními parlamenty protože v Evropském parlamentu a především v rámci výboru IMCO máme velmi často příležitost diskutovat o těchto otázkách. Již jsme měli několik prezentací, vedli jsme dialog se zástupci různých předsednictví Evropské unie, měli jsme možnost setkat se s panem Barnier paní Gebhardt připravila realizační zprávu, takže je tady skutečně mnoho příležitostí k tomu, abychom mohli diskutovat o provádění směrnice eh, v oblasti služeb. Zatím jsme ale právě neměli ještě takovýto dialog s národními parlamenty a já jsem za to velmi vděčen. Máme dnes možnost vyslechnout si národní parlamenty, jejich zástupce, zjistit, jaké jsou skutečné problémy s praktickým prováděním, s realizací této směrnice. Myslím si, že oblast služeb je nesmírně důležitá, pokud jde o zavádění vnitřního trhu a že se jedná o velmi důležitý text, protože právní předpisy, které budou zaváděny ve všech zemích Evropské unie, bude mít skutečně pozitivní dopad, neboť omezí byrokracii a bude snižovat překážky. Pokud jde o Rumunsko, dostanete více podrobností od našeho zástupce Senátu. Rumunsko bylo druhou zemí, která zavedla horizontální přístup prostřednictvím svého parlamentu patříme k šesti zemím, ve kterých ještě neexistuje možnost určité jednotné podatelny, ale v každém případě na tom pracujeme. Doufáme, že dnešek je skutečně velmi příhodný okamžik k tomu, abychom předávali velmi jasná svědectví národním parlamentům kterým se doposud nepodařilo sestavit horizontální nebo odvětvovou legislativu a také tedy poselství zemím, které doposud nemají tedy ten jednotný systém pro podávání protože se jedná o velmi důležitou směrnici pro budoucnost evropských občanů. Závěrem bych chtěl říci, že problémy, se kterými se dnes setkáváme při realizaci této směrnice, jsou příkladem toho, jaké existují skutečné překážky při provádění evropských právních předpisů. A já se domnívám sám tedy za sebe, že je třeba u těchto velmi složitých právních předpisů spíše tedy eh, uvažovat o tom, že by měly existovat formou nařízení než směrnic. Děkuji vám. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Ano, je možné, že s poslanci národních parlamentů bychom se také mohli zamyslet nad naší společnou úlohou při transpozici legislativy. Můžeme toto využít jako příklad toho, jak lépe spolupracovat. Dobře, takže jak to teď vypadá se seznamem řečníků? Pan Kasoli jako další z italského senátu, pan Zevcik z českého senátu, paní Rile, naše koordinátorka za zelené, pan Deku, pan Dekru. Já krátce vystoupím za svou vlastní skupinu Evropské konzervativce a reformátory, pak pan Paska z rumunského senátu a pan Valaš z polského senátu. Stále ještě máme otevřený seznam řečníků pro tuto první část a připomněl bych vám, všech bychom si přáli diskuzi do větší hloubky o jednotných kontaktních místech v další části této diskuze. Chtěli bychom se zaměřit především na vaše zkušenosti při dosavadní implementaci. A zejména bychom chtěli vědět, kolik lidí bylo zapojeno, především vzhledem k tomu, že máme orgány místní zprávy v jednotlivých zemích, které opravňují poskytovatele služeb a musí také uplatňovat tuto legislativu. A rozhodně ve Švédsku na nás udělal dojem, když náš výbor vyjel do Švédska loni v říjnu. Udělal na nás dojem to, že švédská vláda nám eh, nás seznámila s tím, jaký zavedla proces na místní úrovni, úrovni místní zprávy, aby věděli, jak ten systém má vypadat, že nesmí být diskriminační, jak mohou dostávat informace od dalších národních vlád při schvalování potenciálních poskytovatelů služeb. Možná, že byste nám také mohli říct o svých zkušenostech v tomto smyslu. Takže jako další, pan Kasoli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych se chtěl rovněž připojit ke gratulacím, které zde zazněly. Děkujeme vám za to, že jste nás vyzvali, abychom vám něco řekli o našem pojetí při uplatňování této směrnice. Je to nesmírně důležitá práce, která byla vykonána. Pokud je o provádění této směrnice o službách, která vstoupí v platnost v květnu tohoto roku. Směrnice o službách je založena na zásadách, na kterých jsme se dohodli v roce 2008 a máme tedy poskytování služeb, výkon tedy nejrůznějších praktických úkonů k tomu, aby všechno tedy mohlo probíhat náležitě. S tím, že skutečně zde proběhla široká konzultace s jednotlivými subjekty aby tato směrnice mohla skutečně být rovnoměrně tedy eh, uplatňována ve všech oblastech života italské společnosti. Budeme takto moci celý ten systém v podstatě přizpůsobit, mít veškerá nezbytná opatření jak na regionální, tak místní úrovni, abychom si mohli případně také udělat jaksi čistý stůl, protože budeme moci zrušit určitá opatření, která platila dříve a budeme mít tedy jednotnější systém, který samozřejmě bude záviset na fungování veřejné zprávy a umožní nám díky tedy tomu, že celý ten systém je postaven na zásadě ex lege, eh, zajišťovat mnohem tedy lepší institucionální výkon všech těchto otázek. A budeme tedy moci také zrušit určité zbytečné články správní, které rozhodně tedy usnadní práci všem malým podnikům a poskytovatelům služeb. Čili ten systém bude rychlejší a bude pružnější, což nám také umožní zlepšit možnosti přístupu k obchodu, eh, k maloobchodu. Měli jsme velmi složitý systém a směrnice nám umožňuje tyto věci zjednodušit. Nicméně je s tím spojena celá řada dalších problémů v některých odvětvích a proto jsme počítali s určitými normami, s určitými pravidly pro usnadnění přechodného období. Domníváme se tedy, že budeme moci zavést prostředníky tam, kde to bude nezbytné a naopak je zrušit tam, kde ten systém už dnes prostředníky nevyžaduje. A to všechno tedy s cílem zajistit větší transparentnost, usnadnit tedy také všechny technické eh, aspekty, aby to opravdu co nejvíce prospívalo občanům i poskytovatelům služeb. Děkuji, ta poslední věc byla zvlášť důležitá, to znamená přístup ke schvalování, schvalovacím agenturám, nominovaným orgánům a tak dále. To je možná věc, ke které se ještě vrátíme. Rozhodně to bylo velice zajímavé, když jsme pracovali ve Švédsku. Švédská vláda o tom konkrétně mluvila. A nyní pan Luděk Sevčik. Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji za pozvání a za velice pohodlné podmínky a já využiji tlumočníky, vysoce kvalitní české tlumočníky v kabině. Děkuji. Před pěti lety jsme diskutovali o tehdejší Bolkeštajnově směrnici a pro horní komoru i tato směrnice byla velmi přijatelná. To také z důvodu, že jsme spoléhali, že pro některé sousední země bude eh, tato směrnice určitým indikátorem, že je možno zkrátit přechodné období pro volný pohyb služeb kterými je Česká republika a některé nově přistoupivší země omezeny a to až do letošního roku, například v Německu a v Rakousku. Příští rok tato, eh, tato omezení padnou a musím říct, že jak česká, tak sousední ekonomiky eh, nebyly některak eh, dramaticky poznamenány tím přechodným obdobím a určitě to nebylo nic, co by mělo ekonomický význam, daleko více to mělo spíše význam psychologický. My jsme přijali i novou formu směrnice a právě proto, že byla pro nás i přijatelná vyšší míra liberalizace, eh, tak jsme v řadě ohledů šli nad rámec eh, posledního znění směrnice. Eh, náš zákon o volném pohybu služeb je více, je hlouběji liberální, je i širší vůči, vůči službám poskytujícími, poskytující občané z jiných členských států unie. Máme již eh, první zkušenosti i eh, s jednotnými kontaktními místy. V České republice má každý kraj, jejich 14, eh, takové místo a v hlavním městě jsou dvě tato místa. Možná více propagace těchto míst způsobí, že budou ještě více využívána, než zatím začínají využívány býti. Myslím si, že ten liberální směr by více odpovídal politické většině, která je momentálně a byla a doufám také, že i bude i v příštím volebním období v horní komoře a z toho důvodu eh, se přikláním k tomu, aby dále Evropa postupovala spíše tím liberálnějším směrem. Děkuji. Uh, yes, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji. Ano, pane Zevciku, a beru na vědomí, že za českého předsednictví před necelým, no, před rokem jsme měli velkou konferenci v Praze. Já myslím, že tato směrnice je zajímavá tím, do jaké míry se tomu věnují všichni v Evropě. Setkávali se nejrůznější poslanci a příslušní úředníci. Já myslím, že to bylo rozhodně cené. Je to možná poučení pro transpozici dalších velkých projektů. Paní Rile, naše koordinátorka za zelené. Já budu hovořit velice stručně. Já bych si hlavně chtěla vyslechnout národní poslance, protože dnes nám jde hlavně o to získat jejich zkušenosti z toho, jak je ta směrnice prováděna. Ehm, Máme tady na stole pár témat, přesto mám pocit, že ta transpozice v mnohých zemích ještě nepokročila příliš daleko a myslím si, že budeme mít další krát, eh, zajímavé eh, příspěvky a já bych ráda předala slovo hostu. Thank you very much. Uh, well, next I... Děkuji. Jako další je pan Lecru eh, z Národního zhromáždění ve Francii. Merci, monsieur le... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Luku, jak víte, se jmény to vždycky není jednoduché. Děkujeme mnohokrát za vaše pozvání. Děkujeme paní zpravodajce, která říkala, že ve Francii nadále této směrnici říkáme Bolkensteinova nebo také Bolkensteinova. Ne, ne, ne, mohu vás ujistit, že tomu tak již není, i když ta směrnice měla velmi silný vliv na francouzské veřejné mínění ve chvíli, kdy Francie měla tedy se vyjadřovat k jedné z evropských smluv, ale vy jste tedy správně pozměnili tuto směrnici v Evropském parlamentu a já jsem měl v té době tedy to potěšení a tu příležitost se s vámi setkat a jsem nesmírně rád, že se s vámi setkávám znovu tato směrnice, možná ji budeme teď říkat Gebhardtova směrnice, bude rozhodně tedy ještě lépe eh, jak si se vyvíjet dále, eh, protože je to skutečně nesmírně těžký úkol transponovat takovýto text, protože rozsah působnosti té směrnice je nesmírně široký a protože skutečně členské státy na tom ještě musí hodně pracovat. Ale ta práce probíhá, probíhá velmi dobře na úrovni vlády, kde se v podstatě tedy provádějí určité úpravy na úrovni jednotlivých předpisů, ale také na úrovni parlamentu, protože některé iniciativy v podstatě, o kterých hlasuje parlament, mohou být buď iniciativy, které přicházejí z vládních kruhů, anebo tedy to mohou být vlastně dokumenty pocházející z vlastního podnětu parlamentu. A v Národním schromáždění jsme tedy odhlasovali již celou řadu zákonů a uvidíte, že tady skutečně jsme na tom hodně pracovali. Například jsme odhlasovali zákon o modernizaci hospodářství, zjednodušili jsme otázky například pro vydávání schvalovacích dokumentů pro eh, urbanistické projekty v průmyslové oblasti. To samé se týká oblasti průmyslu, kde jsme například zjednodušili pro cestovní ruch otázky tedy vydávání také určitých dokumentů. Čili Francie je skutečně zde, pokud je o transpozici této směrnice, v již velmi pokročilém stádiu. Máme také tedy zákon, který reformuje eh, nemocniční provoz a také tedy zjednodušuje celý systém vydávaných potvrzení. A v nejbližších měsících budou přijaty nové zákony, často tedy z podnětu parlamentu a které jdou právě stejným směrem jako tato směrnice. Je pravda, že to má velký dopad a že tady mohou být určité nesnáze například pro právnická povolání, protože Máme tedy u nás jaksi specifickou kategorii advokátů, kteří mají právo vystupovat před eh, soudním dvorem a to je tedy určitá specifická kategorie a jedná se tedy o předpisy, které existují již dlouhou dobu v naší zemi. Pokud jde o vládní příspěvek, eh, to je právě i otázka těch jednotných eh, kontaktních míst. Máme jednotné kontaktní místo, které usnadňuje mechanismy pro zápis. Například se týká tedy právě veškerých hm, registračních úkonů, které musí provádět jednotlivé podniky. Čili takovéto místo bude zachycovat jednak tedy ty jednotlivé registrační eh, postupy, ale bude také sloužit jako určité informační středisko. Je pravda, že ta směrnice svého času pro nás e, byla problematická, ale postupně tedy se na našem území uplatňuje. Ale je třeba říci znovu, že rozsah působnosti té směrnice je tak obrovský, že si občas můžeme říci, zda tedy jsme se už nedostali možná na hranici toho, co je rozumné, pokud jde tedy o rozsah působnosti takovéhoto textu. Děkuji vám. Uh, ano, děkuji, pane Leku. A možná se ještě vrátíme k tomu, co jste říkal o jednotných kontaktních místech za okamžik. Je možné, že ostatní k tomu budou také chtít něco říct. My to považujeme za velice důležitou věc. A možná bych jen tak mimochodem mohl říct kolegům z ostatních parlamentů, jakou tady máme technologii, neboli byli jsme vůbec první výbor, výbor pro vnitřní trh, který měl společnou videokonferenci s výborem z jiného parlamentu, a totiž eh, s výborem z Národního shromáždění ve Francii. Byl to výbor pro ochranu spotřebitele, bylo to před dvěma měsíci. Mluvili jsme s nimi přímo o otázkách, které se týkaly směrnice o právech spotřebitelů. Ne v této místnosti, ale v jiné místnosti v této budově, ale v zásadě jsme využívali stejné zařízení, které máte teď před sebou, stejné televizní obrazovky i tlumočení. To je taková obecná pozvánka, obecná výzva pro poslance národních parlamentů, kteří mají stejné vybavení. Chtěli bychom dál využívat tuto technologii a dál tyto věci rozvíjet. A chci poděkovat především francouzskému národnímu zhromáždění, které s touto myšlenkou přišlo. Předseda tohoto výboru mi napsal a myslím, že i oni to považovali za velice úspěšný pokus. Takže jako dalšího vítám pana Dekro. Doufám, že tentokrát jsem to vyslovil správně z, belgického, z belgické sněmovny. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I will try to be as good. Děkuji. Pane předsedo, já se budu snažit být dobrým belgičanem a mluvit všechny jazyky. Eh, děkuji, kolegové, za to, že jste nám takové setkání zorganizovali. Nejdříve aktuální stav Přijali jsme tu horizontální směrnici a právě jsme eh, se snažíme transponovat vertikální, ale jsme složitá země. A celá řada aspektů se musí implementovat na regionální úrovni, regionálními sněmovními orgány. Oni stále ještě jednají proto zatím ještě nemají zákonnou úpravu, ale domnívám se, že je to otázka týdnu, co se týče samotné postavy. Pan Volkensan je mým přítelem z dávných dob, když v roce 2002 sepisoval tu směrnici, tak bylo cíl, cílem bylo odstranit mnohé překážky, překážky v obchodování. A rovněž zkusit najít takový nástroj pro oživení obchodu, konkurence a tak dále. Na to hlavně myslel pan Bolkenstein. A je pravda, co jste tady řekla, paní zpravodajko, že často jeho jméno žije. A ta koncepce už se mezi dobí změnila. A nyní musíme uvažovat na tom dopadu té směrnice, totiž dopadu na blahobyt, na úroveň zaměstnanosti, na úroveň kvalitu služeb, na snižování technických překážek, odbourávání překážek od Já musím říct, že ta původní směrnice byla téměř ehm, ehm, téměř perfektní a ta současní se pouze snaží plnit částečné potřeby. Druhý, druhá záležitost, v našich zemích máme veřejné služby, jež upravuje národní zákon, například eh, pošty, železnice a tak dále. Často tam je určitá míra protekcionismu u těchto služeb a je velice silný, silný instinkt je zachovat. Ale zároveň to je přece krátkodechý přístup. Já jsem si vědom, že každá zema, se snaží chránit své vlaky, chtějí si sami realizovat určitou dopravní politiku, ale to přece nestačí. Žádná z našich zemí nemůže takto omezeně se chovat. Musíme vše realizovat společně, v spolupráci, jinak nám globalizace doslova proteče mezi prsty. Tedy o co jde? v té směrnici o službách. Odbourávání překážek, jež stále ještě máme. Směrnice má být strukturována přesně tak, aby je odbourala navždy a já se těším na zajímavou debatu. Děkuji. Uh, Co se týče seznamu řečníků, je tady pan Tranta Filidis, to jsem zapomněl zmínit předtím, to je koordinátor za skupinu GUE pak pan Paska z rumunského senátu, pan Banaš z polského senátu. Máme spoustu času, pokud se k něčemu chcete vrátit, i třeba někteří z vás, kteří už mluvili, můžete přispět do této části diskuze. V této fázi, jak už jsem říkal, nás zajímají zvlášť vaše zkušenosti se screeningem legislativy, s tím, kdo se do toho zapojil, jak jste komunikovali s příslušnými orgány, které se zabývají těmito aspekty. Takže pokud chcete třeba na něco navázat, dejte nám vědět. Buď třeba zvedněte ruku, nebo pošlete lísteček. Ale nejprve dám slovo panu Trantafilidisovi, potom to bude pan Paska pan Panaš. Prosím. Ο Πρόεδρε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že toto je skutečně důležitá příležitost vyslechnout si zpětnou vazbu od zástupců národních parlamentů a rád bych mnohokrát poděkoval. A chci poděkovat i vám za to, že jste zorganizovali toto slyšení. Chci zdůraznit změny, kterých se podařilo dosáhnout naší kolegyni Gepartové v této směrnici. Myslím, že bychom tomu opravdu měli říkat směrnice Gepartové, ne Bolkensteinova směrnice, pokud tomu máme dávat nějaký jméno, nějaké jméno nebo nějaký název. Nicméně tady celá řada složitých prvků, které jsou překážkami při implementaci a transpozici, když zvážíme statistiku ze zprávy komise z února 13 členských států implementovalo rámec, ale 10 dalších členských států projednává směrnici v národních parlamentech a dva členské státy zatím neudělali vůbec nic, pokud jde o nezbytný legislativní proces, který vede k transpozici. A to znamená, že členské státy mají samozřejmě obavy, My si myslíme, že tlačit na členské státy z hlediska transpozice této směrnice by neměla být samoučelná záležitost, pokud na to zatím tyto členské státy nejsou připravené. Tlačit na transpozici by mohlo znamenat další problémy, takže myslím, že musíme být trpělivější. Děkuji. Ano, já myslím, že někteří z nás jsou hodně netrpěliví, chceme výsledky, o tom si možná také ještě za chvíli promluvíme. Není pan Paska z Rumunského senátu. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și salut Vážený pane předsedo, děkujeme vám za pozvání. Chtěl bych pozdravit všechny kolegy Evropského parlamentu i národních parlamentů. Po přípravné práci v souvislosti se vstupem jsme v Rumunsku prodělali screening, abychom mohli odstranit překážky, eh, které se týkaly i jazykových problémů podstatě jsme zavedli určitý jednotný systém pro vydávání potvrzení a zjednodušili jsme celou řadu postupů, abychom skutečně mohli snížit počet žádostí, abychom mohli odstranit i určité pokyny, které se týkaly dříve mm, nutnosti ověřování určitých dokumentů. Zjednodušili jsme také statut pro podniky, poskytovatele služeb z jiných členských států, kteří si přejí působit v Rumunsku. Neexistuje tady žádný požadavek na nějaké další potvrzování ze strany evropských úřadů Samozřejmě jsou tady určité výjimečné případy, kdy se skutečně může tedy jednat o zpětné ověření, ale to je omezeno teď na velmi úzký okruh otázek. V celé řadě oblastí samozřejmě ještě nedošlo k dostatečné harmonizaci, ale na tom budeme dále pracovat. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you very much indeed, Mr. Dobrá, děkuji, pane Pasko. Jako další je tady pan Panaš. Myslím, že takto se to vyslovuje z Polského senátu. Děkuji bardzo. Pan... Děkuji, pane předsedo. Jednak za to pozvání, jednak za to, že zde mohu promluvit. Vážení shromáždění, ta směrnice o službách ve, na vnitřním trhu byla transponována do polského zákona zákonem z 4. března roku 2010, který platí na celém území Polska a zavádí jednak horizontální podpisy a eh, předpisy a jednak mění 27 jiných zákonodárných aktů. Tady se na ní shodly obě komory polského eh, parlamentu a rovněž i eh, naši partneři při jednání představitelé Eh, společnosti. Pan prezident již nyní zesnulý ji bezodkladně podepsal a eh, vstoupila v platnost v symbolickém dnu 20. Eh, dubna. Tady bych rád upozornil při nejmenším na to, jaké změny zavádí v polském právním systému. Můžeme to nazvat téměř revolučními některé paragrafy, jež se týkají fungování zprávy. Já bych se soustředil na tom správním zjednodušování, zejména zavádění instituce eh, implikovaného souhlasu s určitými postupy. Tam, kdy je nějaký orgán nečinný, tak se žadatel automaticky může počítat s tím, že s jeho činností je vyjádřen souhlas. Rovněž pouze jednou má právo ten orgán mít prodloužen termín, v němž musí rozhodnout. To bude velice poučné pro fungování našich orgánů a určitě budeme muset velice široce vyhodnotit, jak eh, to v praxi bude probíhat, protože to je úplně kvalitativně nový stupeň fungování našeho právního systému a přístupu k našim správním orgánům a rovněž to, jak se mají chovat eh, ke svým klientům vlastně, eh, ke, eh, k těm, než se na ně obracejí. Děkuji vám za pozornost, děkuji za to, že se mohou účastnit této, tohoto zasedání. Děkuji panu Banaši. Rovněž děkuji za to, že jste připomněl tragédii v naší zemi. Máte naši soustrast. Rovněž pár eh, připomínek z mé strany, protože tady si myslím, že už jsme na konci našeho seznamu řečníků, pak paní Gepardová ještě přijde se svými poznámkami a pak budeme mít další kolo, eh, kde se budeme věnovat konkrétně jednotným kontaktním jízdům. Tedy prosím, hlaste se eh, buď prostřednictvím formuláře, anebo zvedněte ruku. Tedy z našeho pohledu to vypadá tak, že Jedním z nejdůležitějších aspektů této směrnice je to, že poprvé máme ten proces toho vzájemného vyhodnocování, který probíhá. A bylo by zajímavé, možná nám někdo k tomu něco řekne právě, nějaký představitel Národního parlamentu snad, do jaké míry to bylo opravdu hlášeno zákonodárnému sboru, anebo zda je to pouze správní postup. Totiž všechny země se nyní setkávají na plenárních zasedáních, aby si porovnali své zkušenosti s těmi různými legislativními akty. Ale to je na velikou škálu. Pokud se podíváme na zprávu rady, kterou jsme vám tam eh, rozdali, tak máme přes 19 tisíc konkrétních požadavků přesraničních služeb, jež musí 27 členských států všechny nějakým způsobem vyhodnotit. A ta úzké zapojení, sdílení zkušeností, to je opravdu kvalitativně nová věc v přístupu k sdílení legislativních eh, postupů. A mě by to zajímalo, co tomu říkáte jednak jako metodě, z hlediska metodiky i politického procesu, protože nevím, zda by se to nedalo například uplatnit i v jiných oblastech. Kdekoliv musíme úzce spolupracovat, sdílet zkušenosti, případně se zamyslet nad takovou legislativou, jež zatím vše, spol, mm, vše spožďuje, jež zpomaluje spolupráci mezi státy. A to zajímá například občany, mm, byla by to veřejná bezpečnost, zdravotnictví a tak dále. Tedy samo to už je pozoruhodným novým procesem. Zatím se o tom mnoho veřejně nehovořilo, protože vše se často koná pouze na správní úrovni, tedy se zavřenými dveřmi. A mě by zajímalo, eh, jaké z toho vy vyvozujete závěry. Pak druhá věc, to, o čem se zmínil pan Banaš, totiž ty správní postupy. A skutečnost, že v mnohých eh, případech jsme spozorovali už v tom eh, předstupním stádiu u té směrnice, Jedním z takových zrazujících prvků u mnohých firm bylo to, že si podali žádost o povolení a prostě se nedočkali odpovědi. A nakonec odešli, šli do jiné země nebo se začali zabývat něčím jiným. A ta schopnost, případně neschopnost dát odpověď, to, že je nemůžeme nějak donutit ten orgán, aby nám vydal nějakou odpověď na naše podání, O tom právě pan Banaš mluví a mně se zdá, že právě podniky v Polsku, polští občané a polští občané, jež si podávají žádost, aby si například šli do jiného města, budou z toho mít prospěch, protože i oni budou muset mít odpověď. I jim bude muset ten orgán odpovědět v nějakém předvídatelném období. A ještě další reakce. To jsem uslyšel, když jsem mluvil s britskými kolegy a s britské, představí britské zprávy, totiž ta směrnice vede ke zjednodušování podnikatelského prostředí i v samotné zemi, vlastně v každé členské zemi. Zatím mi to tak teoreticky připadá, zajímalo by mě, zda se mnou budete souhlasit. Zdá se, že to, že pokud nám někdo neodpoví, tak se považuje žádost za vyřízenou, to je taková zcela jasná hmatatelný výsledek, tedy má to dopad nejen na přeshraniční podnikání, ale i v samotné zemi. A k tomu došlo výsledkem toho, že jsme se zamýšleli a zkoumali jsme vlastní legislativu. Tedy to jsou ty dvě záležitosti, u nichž bych rád uslyšel nějaké reakce. Tady se mi někdo ze zadních řad hlásí. Ne? Nebylo to o slovo. Aha. Dobrá, tedy já jsem si dovolil tyto dva postřehy. Rád bych nyní pozval, vyzval kolegy, aby se k něm vyjádřili. Zda moje teorie opravdu odpovídá praxi. Zda máte takovou zkušenost, že k tomu dochází, k těmto jevům. Pokud se, když se nám už nikdo v tom prvním kole nehlásí, tak prosím paní Gebhardovou, aby uzavřela toto kolo diskuse a pak nás zároveň vedla aby, aby nám uvedla i to druhé kolo. Prosím. Děkuji. Nyní jsme, jste mě postavili, milý pane předsedo, jste mě postavil před obtížnou situaci. Vy jste nakousl téma, s ním jsme vůbec nepočítali, ale přesto bych si dovolila se krátce do toho tématu ponořit, totiž počítá se tam s tím vzájemným ohodnocováním. A zároveň bych připomněla všem účastníkům, že Evropský parlament u tohoto eh, zamítl, v prvním čtení zamítl vzájemné eh, vyhodnocování téměř jednohlasně, tedy hlasy všech frakcí, protože my jsme řekli, že se jedná o příliš byrokratickou záležitost. A jednalo se o Evropskou komisi a členské státy, jež si to přáli. A proto jsme ve druhém čtení řekli, dobrá, pokud si to opravdu členské státy přejí, tak ať si to tedy dělají, měli by smět, tak to postupovat my jim samozřejmě v tom nemůžeme bránit. Ale zároveň bychom si neměli představovat, že my jako Evropský parlament jsme byli původcem tohoto byrokratického monstra, jež zde bylo zavedeno. Tak to totiž vypadá, já si to dovolím. Tak to říci, Polsko musí vyhodnocovat, co se děje ve všech ostatních 26 členských zemích. A naopak, to je obrovská práce. A transpozice evropského práva, to přece přísluší Evropské komisi, Evropskému parlamentu, tak jak to osobně vidím. Takový mám na to osobní názor a zároveň se nacházím e, v obtížné situaci, že to vlastně takto musím vysvětlit a vysvětlit i okolnosti, jež tomu tehdy um, patřily. A nyní, co je pro mě významné a co bych si dovolila poznamenat? Jedna záležitost, u níž bych ráda slyšela trochu víc. Nakolik, jak silně se zračí politická, politické složky tím screeningem, tedy kolik zákonů musí být odstraněno, zneplatněno, případně pozměněno. A nakolik silně se eh, vaše politické složky tím zabývaly, tedy nikoli pouze správní. Já jsem si jistá, že úředníci pracují dokonale, to není můj problém, ale mnoho rozhodnutí má velice politický podtext a mě by opravdu zajímalo a bylo by pro mě důležité poslechnout si, nakolik se opravdu vaši političtí činitele zabývali tím screeningem. Vím, že v některých státech to probíhalo velice silně a měl jsem dojem, že v některých státech se to prostě předalo zprávě, aby to vše tomu nadala nějaký tvar. Takže tady bych bývala slyšela o tom ráda trochu víc. Druhá věc, která mě zaujala z toho, co jsem si zde vyslechla, je velice obtí, odlišný způsob přístupu, jakým způsobem různé země k tomu přisputovaly, eh, k té transpozici. V některých zemích horizontálně, tady nám to řekl pan Casoli z Itálie, že to tam probíhalo takto a bylo by dobré, pane Kasoli, kdybyste nám dokázal eh, to ještě podrobněji popsat, jak se vám to v Itálii podařilo zvládnout. A na druhé straně máme tady pana Leku z Francie, který říkal konkrétně, a řekl nám o určitých zákonech, dal nám dva příklady, jak odlišně tedy se k tomu přistupovalo. A mě by zajímalo uslyšet, co tam bylo konkrétně pozměněno a jakým způsobem to pak mělo dopad. Jaký to měl dopad na zákonné, zákonný rámec v členských státech? Tady trochu mám pocit eh, takového informačního vakua, ale já se ovšem ráda obrátím i na své kolegy v národních parlamentech eh, písemně mailem a určitě se jich ještě zeptám ale uvědomuji si, jak je to důležité. Každopádně rovněž vidím i to, že se kolegové mnohem více soustředili na tu druhou věc, totiž na ta jednotná kontaktní místa. A já se domnívám, že ano, že to je nástroj, který je nejdůležitější v tom, jak zjednoduší přístup k novému trhu v tom jiném členském státě, v něm se někdo podnikat. A tady s napětím budu očekávat to, jak se vyjádří k tomu kolegové, kolegyně v tom druhém kole naší diskuse. Uh, Mnohokrát děkuji, Evelyn. Času máme rozhodně dost. Máme hodně času pro řečníky, takže myslím, že přestaneme uplatňovat limit tří minut, protože málo kdo ho stejně překročil. Myslím, že máme opravdu hodně času a možná, že bychom se mohli pokusit o jakýsi dialog. V zásadě bychom teď chtěli věnovat trošku víc času jednotným kontaktním místům, ale pokud chcete říct něco k tomu, co jste zatím slyšeli od kolegů z jiných zemí, rádi si vás také poslechneme. Myslím, že můžeme být opravdu pružní. Já vím, že paní Botn chtěla diskuzi zahájit o těch jednotných kontaktních místech, ale jak jsem říkal, rádi si vyslechneme i další příspěvky. Buď nám pošlete lísteček, nebo se přihlaste. Takže paní Botn nám zahájí diskuzi. A pokud někdo další, třeba paní Tun, budou chtít něco dodat, nebo ostatní, budeme postupovat dál. Takže začneme paní Botn. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Norsko zavedlo elektronická kontaktní místa. Poskytovatelé služeb tak mohou získat informace o tom, jak zahájit poskytování služeb, jak poskytovat služby v Norsku. Říká se tomu PSE první generace a pracuje se na tom, aby to bylo k dispozici i nestátním příslušníkům a také, abychom dostávali nebo dodávali víc informací poskytovatelům služeb. Ptali jste se, kolik lidí se zabývalo touto službou. Instituce, která se tím zabývá v Norsku, z toho teď udělala součást své běžné činnosti. V zásadě se směrnice o službách implementovala v norské legislativě prostřednictvím národního zákona. Screeningový proces je ukončen a už máme PSE. Ještě jednou děkujeme, pane předsedo, za pozvání na toto meziparlamentní setkání a za to, že jsem dostala příležitost krátce zmínit, jak probíhala implementace směrnice o službách v Norsku. Thank you very much, Botton. Would you mind... Děkuji, paní Botton. Mohu vás požádat? Mám dvě otázky k těm jednotným kontaktním místům. Už se to objevilo v naší diskuzi. Myslím, že to zmínila i řada dalších kolegů. I paní Gebardová ve svém úvodu. Za prvé, kolika jazycích je k dispozici jednotné kontaktní místo? Je tam v norštině nebo i v jiných jazycích? A pokud ano, tak by nás zajímalo, o jaké jazyky jde. A za druhé, to je věc, se kterou přišly především podniky a mimochodem vy máte velice dobrou zprávu v materiálech. Stojí za to přečíst si ji. Je to zhrnutí stavu implementace Jsou vaše jednotné kontaktní body nebo jednotná kontaktní místa napojená také na agentury, které schvalují poskytovatele? Například mohu dostat informace, ale mohu potom projít celým tím formálním procesem a vytvořit si v Norsku podnik přes to jednotné kontaktní místo? Máte na to odpověď? To by nás zajímalo. A podobnou otázku mám pro ostatní kolegy. Já myslím, že to zajímavé. Já se mohu pokusit odpovědět na první otázku protože vím, že je to i v angličtině, ale nevím, jestli jsou tam i nějaké další jazyky. Pane předsedo, pokud jde o tu otázku, jak to budeme implementovat, nebo jestli přesto půjdou i služby, nevím kolik, protože ten systém je relativně nový a pracujeme s novou generací, chceme to vylepšit. Takže teď potřebujeme určitý čas, uvidíme, jak ten systém propojíme. A také máme systém, který nám to umožňuje napojit na systém Evropské unie. Děkuji. Um, Děkuji, pan Nesvik. Omlouvám se. Ano, pan Leku chce také něco říct k této věci? Pan Leku? Oui, merci. Ano, děkuji. Chtěl jsem odpovědět na ty vaše otázky a více upřesnit, jak to funguje ve Francii. Ve Francii má parlament příslušnost na základě tedy legislativních předpisů, pokud jde o transpozici směrnice a to bude tedy záviset v podstatě na tom, co také spadá do příslušných pravomocí vlády. A Tady skutečně v současné době probíhá velmi rozsáhlá práce pod eh, vedením vlády byla zřízena taková malá jednotka, která má právě posuzovat provádění těch jednotlivých změn, které si směrnice o službách vyžaduje. A je to opravdu nesmírně složitá věc právě vzhledem k tomu zmiňovanému velkému rozsahu působnosti z podnětu tedy parlamentu i z podnětu vlády už probíhají tedy určité akce, ale nic se neděje z podnětu eh, územní samozprávy. A chtěl bych vědět, zda to má nějaký dopad právě i na tyto otázky, například v Německu, na jednotlivé spolkové země. Ve Francii tomu tak tedy není. A pokud je o to jednotné kontaktní místo, jedná se o místo, kde tedy zápis té fyzické osoby nebo právnické osoby, která tedy zavádí nějakou novou činnost, je skutečně eh, určité tedy jednotné jaksi správní místo pro tyto veškeré správní úkony, ale zároveň je to také místo, kde je možné získat patřičné informace, čili bude zjednodušen ten celkový administrativní postup, ale zároveň je také důležité, že tyto Eh, úseky budou také poskytovat patřičné informace. A i zde by bylo užitečné vidět, jak v podstatě se tyto věci zavádějí i v jiných členských státech. A je pravda, že tedy ve Francii jsme skutečně jaksi zavedli tento systém a že se postupně tedy uplatňuje v praxi. Mnohokrát děkuji. Nyní z europoslanců z výboru IMKO paní Tun a paní Varnil. Takže nejprve paní Tun. <clears throat> Uh, Jedná se o úplně jinou záležitost, spíš technického rázu. Je to zajímavé a zároveň i důležité, abychom zde měli představitelé národních parlamentů. Rovněž jste se zmínil, že tady kdysi eh, byla zorganizovaná videokonference a říkal jste, že pokud i ty parlamenty jsou vybaveny takovým eh, Eh, patřičně technicky vybaven, že by se to mohlo opakovat. A já si myslím, že ano, že by se toho mělo zorganizovat více. Dokonce i když eh, takové vybavení neexistuje v nějakém parlamentu, tak tam máme přece um, představitele a zastupitelství Evropské unie a ti přece mohou uh, zprostředkovat takové vzájemné konzultace. A já bych opravdu ráda vyzvala uh, tento výbor i hosty, abychom se scházeli častěji případně prostřednictvím techniky, jež k dispozici je. Děkuji za to, že jste nám to připomněla. Možná bychom to měli aktivovat. Paní Varnio? Oui, alors ça tombe bien, je voudrais... Ano, já jsem chtěla vystoupit a můj francouzský kolega, kterého zde vítáme mezi všemi ostatními, eh, je opravdu tady zástupcem tedy parlamentů, u kterých je velmi důležité, abychom s nimi mohli jednat. Eh, musím říci, že kolega z Národního schromáždění eh, v podstatě trošičku mi sebral vítr z plachet, když začal hovořit o tom eh, rozsáhlém velkém rozsahu působnosti. Vy sám jste zdůraznil to, co udělala Francie, to znamená například zákon modernizace hospodářství, otázky statistiky, to je všechno samozřejmě těsně spojeno také se směrnicí o službách. A pak jste hovořil také o modernizaci třeba v oblasti nemocnic, což si myslím, že tak úplně tedy do eh, toho rozsahu působnosti této směrnice nespadá, že je to spíše otázka tedy eh, textů, které se zabývají veřejnou zprávou. E, tady právě narážíme na ty složité aspekty dané tím širokým rozsahem působnosti. Myslím, že se k tomu ještě vrátíme. A to jsou právě všechna taková ta ještě nedořešená místa. Paní Gebhartová tady hovořila o tom, že jsou vyloučeny některé služby veřejného zájmu, že jsme si udělali určité seznamy, že máme zcela zásadní služby pro tedy běžný život občanů, zejména teď ve složité tedy době pro občany, což jsou tedy zdravotní a sociálně zdravotní služby. A tam si myslím, že v oblasti rozsahu působnosti bude třeba vést diskutace, diskuty, diskuse a že tam skutečně tedy bude určitý problém s tím, jakým způsobem se nám podaří tedy tyto věci si vyjasnit mezi námi, ale také tedy na úrovni národních parlamentů. Je to složité pro všechny účastníky. Good. Uh... Děkuji, pan Zevcik. Děkuji. Jak už jsem říkal, když jsem poprvé hovořil, v České republice máme 15 míst, jednotných kontaktních míst, 13 jednotlivých regionech a jedno v hlavním městě Praha. A současně máme webové stránky www.businessinfo.cz. A je velice důležité, aby přes tyto webové stránky ten kontakt byl jednoduchý. Pokud jde o hodnocení a odpovědnost za implementaci této směrnice, v České republice za to odpovídá Ministerstvo pro průmysl a obchod. Děkuji. So, Mr. Mr. Zevčík. Takže, pane Zevčíku, předpokládám tedy, webová stránka businessinfo.cz, že ta stránka je k dispozici i v angličtině, nejenom v češtině. Je v češtině a částečně v angličtině. Možná i v němčině. záleží na zájmu jednotlivých zemí. Good. Now, could I, um, uh, are there some other... Chce se k těmto věcem, které tu zazněly, vyjádřit někdo další z kolegů? Protože já vím, že to je významný krok vpřed. Já tady mám určitá čísla, jsem velice vděčný kolegům z britské vlády, kteří se mnou dnes dopoledne byli. Možná vás bude zajímat, že britská jednotná kontaktní místa zahájila živý provoz v prosinci 2009 a od února dostává žádosti a pro vaši informaci stahují se formuláře jich přes tisíc každý měsíc. V březnu tam bylo 1300 dotazů. Uvidíme, kolik z toho bude, čeho. Nicméně myslím si, že nám to hezky ukazuje, jaká je potenciální úroveň zájmu osob, které by chtěly zřídit podniky v jednotlivých zemích. Nevím, jestli někdo z vás má podobná čísla a můžete nám doplnit tyto informace, ale velice rádi k tomu dostaneme další údaje. Je tady ještě někdo další z členských států, kdo by chtěl něco říct konkrétně o jednotných kontaktních místech? Já vím, že Evelyn Gepardová k tomu něco má. Takže dám slovo Evelyn. Ale jak jsem říkal, velice rádi si vyslechneme vaše připomínky i k této věci. Ano, děkuji. Já bych ráda eh, poskytla odpověď na tu otázku francouzského kolegy. Totiž, jak to vypadá v Německu v tom spolkovém systému. Ano, už samo to o sobě znamená pro Německo určitou obtíž. Samozřejmě pro zřizování těch jednotných kontaktních míst jsou odpovědné spolkové země. A to sami. Vím, že ministerstvo hospodářství v Berlínu se pokoušelo o určitou koordinaci, ale ta ztroskotala. Tedy každá spolková země si přišla s svým vlastním řešením, jak vytvoří to jednotné eh, kontaktní místo. To mně připadá škoda, protože samozřejmě se tím poskytovatelům komplikuje situace, aby se v tom systému nějak našli. Možná se přece jenom podaří eh, někdy sestrojit v budoucnu společný portál. Máme alespoň tu možnost pomoct eh, těm odpovědným eh, lidem, ale jsme v rámci spolkové země, eh, umožnit ten jedno místo. U, u mě v Bádensko, Württembersku, v mé zemi se dokonce ani koaliční partneři neshodli, tedy existuje takový podvojný systém. Za prvé komor, i systém, komunální systém, tedy máme jednotné konstantní místo u průmyslových a obchodních komor a jed, jiné jednotné kontaktní místo u obcí, což je problém. Ale zdá se, že se to opravdu nedalo jinak vyřešit. Což znamená, že v Německu opravdu ještě máme co dohánět. Při nejmenším z hlediska zjednodušování um, toho kontaktu pro někoho, kdo přichází zvenčí. Ale jak už jsem říkala, ano, máme tu snahu přijít s nějakým společným portálem, aby uh, podnikatel věděl, kam se obrátil a doufám, že alespoň to už pak zafunguje. To by dávalo smysl. Opravdu by mě neuspokojilo, kdyby situace zůstala v tom současném stavu, protože to opravdu záměrem Evropského parlamentu nebylo. V, tom, v té souvislosti bych ráda rovněž připomněla na to, že v tom původním návrhu, mé zprávě, k té směrnici o službách jsem rovněž navrhla, že by mělo existovat i koordinace na celoevropské úrovni. Paní Gebertova se obrátila na pana předsedu, aby eh, mluvil těšeji že by mělo existovat koordinační místo i na celoevropské úrovni, kde by se svedla všechna kontaktní místa. Bohužel jsem proto v parlamentu nenašla většinu tehdy. Dnes mám dojem, že je škoda, že se to tehdy nepovedlo tuto myšlenku dále rozvinout, obohatit, abychom se navzájem od sebe učili, abychom sdíleli ty nejlepší postupy, ale snad i ta diskuse jako ta dnešní pomůže, abychom tím směrem přece jenom pomalinku postupovali. Nejmenším doufám. Dále mám i dotaz. Tady v souvislosti s tím, co už říkali kolegové. Existují nějaké počty? To tady pan předseda už mluvil o tom, kolik se obrací žadatelů na ta místa v Velké Británii. Tedy ptám se vás, v jakých jazycích existují ty portály a kolik je tam žadatelů. Mně v Německu by připadalo, že je škoda, pokud by byly pouze v Němčině. Mělo by tam být při nejmenším ještě jeden dodatečný jazyk, protože to jinak to těm podnikatelům až tak nepomůže. Ale bylo by to zajímavé, jak to vypadá s přístupností z jazykového hlediska v jiných členských státech. Yes, thank you very much, I'm sorry interrupting you, but... Uh, Děkuji, omlouvám se, že jsem vás rušil. Jen jsem říkal Joe Danovi, našemu tajemníkovi, že jsem mluvil s Martinem Pratem, nebo eh, říkal jsem si, že by paní Prat něco řekla, ona v komisi odpovídá za implementaci směrnice o službách a za veškerou tu práci. Možná, že ona by k tomu také chtěla něco říct, k tomu, co jsme tady slyšeli a možná, že by nám také dala určitá fakta. Teď by nám asi byla vhodná chvíle, pokud s tím bude souhlasit. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pokud je o tu věc, o které právě mluvíte, to znamená zřizování jednotných kontaktních míst v členských státech, musím říct, a neříkám to proto, protože tady máme zástupce národních parlamentů, musím říct, že to je oblast, kde se členské státy opravdu hodně snažily. A bylo dosaženo velkého pokroku. Je to obrovský úkol, je to velice ambiciozní projekt. A neměli bychom zlehčovat skutečnost, že zatím máme 22 funkčních kontaktních míst a doufám, že těch pět, které nám chybí, budeme mít rychle. Často se jim říká místa, jednotná místa, kontaktní místa první generace, neboli musíme je časem ještě schválit, prověřit. Nicméně mluvíme o místech, která se mají stát centry elektronické zprávy v členských státech budeme mít ještě celá desetiletí, je to tady teprve začátek. A v tom neuvěřitelném procesu implementace směrnice o službách byl také velice zajímavý proces výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy. Členské státy si zorganizovali výměnu zkušeností, co se týče praktického, technického zřizování jednotných kontaktních míst. Členské státy společně pracovali logo, podle kterého poznáme jednotné kontaktní místo na evropské úrovni. Členské státy se snaží poskytovat informace i v dalších jazycích, kromě svého národního jazyka, i když směrnice takový požadavek nestanoví. A toto nedělá vždy komise, ale měli bychom pochválit členské státy. Je to dlouhodobý projekt a teď není důležité říct si, dobře, máme hotovo, uplynula lhůta pro implementaci, přejdeme na něco jiného. Musí na tom dál pracovat, musí je vylepšovat. V podstatě by to mělo prospívat především malým a středním podnikům a občanům. Děkuji. Děkuji. To byla povzbudivá slova a možná se vás zeptám ještě na pár věcí. Za prvé, asi by také bylo zajímavé, kdybyste nám řekl, co si myslíte o tom procesu screeningu, jak to probíhá a o časovém plánu. A za druhé, můžete nám připomenout, protože máme také jednu značku, jeden název pro ta kontaktní místa. Bylo by dobré, kdybychom o tom také něco věděli a um, všichni si tak budou moct prověřit svá kontaktní místa. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o logo, a to je takové hloupé, ale teď ze mě mluví právník. My to nikde moc neopakujeme protože teď teprve probíhá dokončení procesu registrace té obchodní známky. Ale bude to známo každou chvíli. Ta obchodní známka bude chráněna na evropské úrovni. Pokud je o logo, víc říkat nebudu, i když myslím, že řada členských států a jejich zástupci to znají. Screening byl předpokladem pro implementaci legislativy nebo směrnice, protože, jak bylo řečeno, Kromě přijetí horizontální legislativy, ve které se odráží základní principy ze směrnice, musely členské státy učit požadavky ve vnitrostátním právu, které bylo třeba upravit podle směrnice. Byla to nesmírně důležitá činnost a vedla k určitému stupni transparentnosti. A to je také velmi důležité. To je další novinka směrnice o službách. To, že členské státy se z úhlu pohledu vnitřního trhu podívali na svou vlastní legislativu. Ten proces už je ukončený a pokud ne, tak je to špatné. To znamená, že tyto členské státy mají dost velké spoždění s implementací legislativy. Ale ve velké většině členských států, jak jsem říkala, protože to byl předpoklad pro provedení nezbytných změn v, právní úpravě, ve většině států ten proces byl ukončen. Já doufám, že jsem odpověděla na vaši otázku, když to bude nutné, dávám další informace. Dobře, děkuji. Mnohokrát za to děkujeme. Je možné, že další otázky budou na straně našich hostů z národních parlamentů. Nicméně mezi tím chtěl také něco říct pan Šváb. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Poté, co uh, hovořila paní Martin Prat z komise o tom screeningu, ať už mu budeme říkat jakkoliv, bych rád položil dotaz zde přítomným představitelům zákonodáců členských států. Jak to vypadá s národními vládami, jež měli za úkol k tomu screeningu přistoupit? Zda jste se zabývali otázkou toho, zda národní předpisy jsou kompatibilní s těmi zákony, zda tam jsou do toho zataženy národní vlády, zda si uvědomují, zda musely být vůbec odstraněny určité národní úpravy, případně pozměněny, anebo zda se o tom v jejich zákonodárných sborech zatím vůbec ještě nemluvilo. Tak thank you very much. So... Mnohokrát děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Já jsem měla paní Martin Prat představit mnohem dřív, omlouvám se za to, ale je tady víc kolegů z komise a také ze správních orgánů členských států, kteří tento proces pozorně sledují. Je tady ještě někdo z našich hostů z národních parlamentů, kdo má nějaké další otázky nebo něco, co by chtěli doplnit, pokud jde o jednotná kontaktní místa nebo i o jiné věci které jste slyšeli třeba od komise v tomto ohledu. Přihlásí se nám ještě někdo? Ano? Eh, no, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout jednu otázku, protože jsme hovořili o tom, že různé zainteresované osoby by měly mít v dostatečně dobré lhutě veškeré tedy potřebné informace a je tedy skutečně o to, aby fungovalo to jednotné kontaktní místo, tento jednotný portál. Je důležité, aby tam byly alespoň dva další jazyky, kromě jazyka, kterým se hovoří v té příslušné zemi, aby i zahraniční účastníci měli mít možnost vstoupit do kontaktu s příslušnou zemí a aby se opravdu tedy eh, otvíraly dveře těm, kdo hodlají v naší zemi působit. Čili myslím si, že dva jazyky nad rámec vnitrostátního jazyka je důležitá věc. Děkuji velice. Chtějí se ujmout slova ještě nějací, ještě někteří kolegové? Nebo se zapojit do diskuse? Ano, prosím. Prosím, Švédsko snad se nám hlásí. Ursäkta, tack ordförande. Uh, Vad jag och min kollega från Sverige sa, det är att vi har fattat beslut. Ano, děkuji. To, co jsme říkali, za Švédsko je, že zde má rozhodovat parlament, ale že to je otázka, o které se často tedy hovoří právě na úrovni zprávy a jejich úředníků a že tedy nemá do toho parlament vždy co mluvit. Uh, yes, I'm not sure that we can help with that. Já si nejsem jistá, my tady můžeme být nějak nápomocní. Je to zajímavá záležitost, když jste zde zmínila. Možná by to do budoucna mělo být něčím, kde můžeme do budoucna opravdu zapojovat národní parlamenty už dříve, například spotřebitelská práva. Máme pouze jedinou schůzi a pak už parlament má dojít k nějakému závěru. Eh, tedy pan Šváb se sám ptal, zda tedy parlamentáře někdo dotazoval se jich něco a tak dále. Pan Leku? Jenom velmi stručně. Eh, ve francouzštině se říká, že do třetice všeho dobrého a Chtěl bych navázat na to, co říkala paní kolegyně Bernio. Skutečně ten zákon o nemocnicích, o kterém jsem hovořil, samozřejmě nespadá do rozsahu působnosti směrnice, protože sociálně zdravotní služby pod ně nespadají. Nicméně zákon se pokusil explicitně vyjádřit pro co všechno by transpozice mohla být užitečná, čili proto je to schéma mnohem složitější, čili paní Verňo hovořila tedy o tomto zákonu eh, v oblasti zdravotnických zařízení a právě bych chtěl poukázat i na tomto konkrétním příkladě na složitost celého problému. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji. Ještě někdo? Než znovu předám slovo paní Gebhardové, aby se vyjádřila k těm konkrétním záležitostech. Máme tady nějaké hlasy o čemkoliv, o čem se zde dosud mluvilo, tedy jak transpozice, tak zjednodušování vnitřních předpisů. Tady zatím jsem neslyšel žádnou reakci. Zda opravdu došlo k tomu, že díky uskutečňování té směrnice došlo i k zjednodušení vnitrostátních předpisů. Pokud ne, tak se obrátím na paní Gebhardt. Vy jste určitě sledovala otázku zejména služeb obecného zájmu, a nebo můžete se chtít zmínit i o jiných záležitostech. Darf ich vielleicht noch einmal auf die Einheit? Já bych si dovolila ještě vyjádřit k těm jednotným kontaktním místům. To je opravdu důležitá záležitost. Tam vycházím z toho, že vlastně jedná o jeden z nejdůležitějších prvků, jež stanoví o svobodném přístupu eh, podnikatelů k informacím v různých státech. Mám celkový dojem, a možná je to i normální, že se zde jedná spíš o správní záležitost. O níž se v parlamentu až tak nejedná, ale přesto je to velice důležitá. Ze zcela z nejrůznějších důvodů je důležité se zabývat otázkou kontaktního místa. Za prvé, abyste tam opravdu dostali ty informace, jež potřebujete, co by poskytovatel služeb a rovněž ty, jež vám umožní dodržovat pravidla a zákony, jež v té zemi platí. Tedy opravdu ty vědomosti. A no, nikoli vás nechat v nějakém bludišti, kde budete neustále hledat, co musím dodržovat z hlediska životního prostředí, kde je ještě nějaký chyták a tak dále. E, vše, co může existovat v členském státě, o němž třeba nevím, nemám ponětí, e, pokud tedy opravdu členské státy chtějí, aby něco platilo, samozřejmě členské státy nemusí odbourávat všechno. Tedy, to je první věc. Všechny ty informace, jež bych snad měl potřebovat. Za druhé, ty postupy správní, ty by opravdu měly být velice zjednodušeny. Já jsem u nás měla v Německu možnost probírat tuto otázku s mými starosty a ti mě, ti mě řekli, pro nás to bylo velice zajímavé. Totiž my jsme spozorovali, že tím, že jsme museli vše svádět dohromady, tak se nám podařilo modernizovat i vlastní smárávu, protože jsme najednou zjistili, jak je obtížné i pro naše vlastní podnikatele mít přístup ke službám i k vlastním poskytovatelům služeb. Tedy starostové řekli, ano, my si to začneme uplatňovat i v jiných oblastech nejen u těch, které si vynucuje směrnice o službách. Například si to chtějí rozšířit k přístupu, k celkovému zjednodušování přístupu k nějakým obec, informacím. Čili to je důležité z hlediska zjednodušování. A pak zjednodušování pro samotné poskytovatele služeb. To je důležité a proto je tam velice důležitá otázka, v jakém jazyce jsem schopen ty informace získat a já mám velikou radost, že Evropská komise se snaží eh, vypracovat společné logo, logo aby tam byla i dobrá viditelnost. Ještě si myslím, že tam je jedna věc, jež, již by se mohly členské státy zabývat. Totiž informace poskytovatelům služeb. To, že vůbec taková možnost existuje. Že máme někoho s ním, s kým můžeme jednat já totiž jsem při svých setkáních zjistila, že mnoho malých a středních podniků vůbec o těch jednotných kontaktních místech, o jejich existenci neví. Neví, že mají tu jednoduchou možnost. Pro ně je to nejdůležitější. To znamená, a tady se rovněž zároveň obracím na kolegy z Evropské komise, zkusme se pustit do řádné informační kampaně, možná ve spolupráci s členskými státy, ale tak, aby všichni, již se to týká, věděli, co mohou, eh, že taková možnost existuje, že existuje to konstantní místo, aby bylo těchto možností správně využíváno. To jsou ty věci, jež jsem zde chtěla zhrnout, jež jsem zde chtěla vyjasnit a kde opravdu doufám, že nám pomohou, tedy že vlastně potřebujeme pomoc kolegů z národních parlamentů, protože to je takový pozitivní nástroj, ale musíme jej zpřístupnit tak, aby byl využíván, aby byl pozitivní změnou v životech těchto podnikatelů, aby jim hmatatelně pomohl. My si to neděláme sami pro sebe, my chceme, aby oni měli ten pocit, že se mohou lépe pohybovat v evropském prostoru a právě jako poskytovatele i odběratele služeb, aby měli širší volbu, abychom obohatili tedy hospodářskou soutěž, což není nezanedbatelné, zanedbatelné, abychom rovněž tím pádem mohli nabourávat určité monopoly. Tedy i to souvisí s otázkou jednotných kontaktních míst. I to tam má význam. Pokud se nám už tedy dále nehlásí žádní kolegové k tématu právě jednotných kontaktních míst, tak bych si dovolila převést diskusi na další téma. Pan Harper, já jsem tady chtěl něco nabídnout. My jsme ve spojení s úřadem pana Barniera, ptali jsme se, jestli by mohl přijít o něco dříve. protože jsme tady zatím mluvili o několika velice zajímavých věcech. Nicméně říkal jsem si, že bychom si teď možná mohli udělat krátkou přestávku a sejdeme se neformálně, protože k tomu chceme také využít příležitost. Je tady celá řada kolegů, paní Martin Prát, jsou tady zástupci komise. Takže možná bychom si teď mohli udělat krátkou přestávku, dejme tomu do čtvrt na šest. Pak tady bude pan komisař, asi tak do tři čtvrtě a pak to uzavřeme takovou výměnou názorů. Je možné, že vy nám také ještě navrhnete na přihláškách na vystoupení, o čem bychom mohli mluvit. Ještě si o tom promluvíme, poradíme se, zeptáme se také paní Martin Prát, aby to bylo takové trošku neformálnější. Protože vy jste daleko od nás, a my bychom si s vámi rádi popovídali spíš neformálně. Takže pokud budete souhlasit, sezbíráme ty body, sezbíráme ty věci a sejdeme se znovu zhruba ve čtvrt na šest. Ať se také protáhneme, proběhne výměna informací a potom budeme mít závěrečné kolo diskuze. Požádám znovu paní Evelyn Kapát, aby nám to zahájila. Potom uslyšíme závěrečné příspěvky od vás a snad tady také bude pan komisař a poslechneme si jeho na závěr. Souhlasíte? Dobře, takže to tak uděláme. Nevím, jestli máme venku ještě vodu a nějaké nápoje. V každém případě se můžeme sejít venku. Přijďte tady zpět ve čtvrt na šest a uzavřeme to. Děkuji. Uh, um, Dámy a pánové, já bych navrhoval, že se znovu sejdeme. A zhrneme si další věci, které vás napadly při přestávce. Já jsem měl možnost představit se celé řadě z vás a doufám, že naše kontakty mezi naším výborem a vašimi výbory v parlamentech budou pokračovat. Je mi velkým potěšením, že je to takové otevřené zasedání. Zajímaly vás naše další úvahy o pole působnosti, o poli působnosti směrnice. Paní Gapartova nám to ještě uvede, ale chtěl bych říct, že bychom skutečně ocenili, kdybyste nám řekli, nakolik jsou pro vás tato setkání užitečná a případně, jestli byste chtěli, abychom v budoucnu zorganizovali nějaké setkání na nějaké jiné téma, věci, na kterých vám zvlášť záleží, věci, kterými se zabývá i náš výbor, co se týče vnitřního trhu a ochrany spotřebitele, a na které narážíte i vy. Máme teď pracovní program komise na příští 12 měsíců ten byste měli mít i vy ve vašich parlamentech, takže byste měli být schopni vědět, o čem zřejmě budeme diskutovat. Takže pokud chcete, abychom i v dalších oblastech zintenzivněli naše kontakty, dejte nám vědět. Využijte této příležitosti. Myslíme si, že pan Barnier už je na cestě a jakmile přijde, samozřejmě ho také požádám, aby se k nám připojil zde vpředu a také nás osloví. Takže paní Martin Prat tady také za komisi. A já možná dám slovo i jí na závěr, než skončíme. Evelyn, chcete něco říct na úvod této závěrečné části? A pak je v podstatě možnost pro všechny z vás, abyste vystoupili, dejte mi vědět. Ja, danke schön. Äh, ich möchte vielleicht noch mal... Ano, děkuji. Já bych se ráda snad eh, věnovala ještě dvěma záležitostem. To mě i o přestávce zde někdo signalizoval. A vše souvisí vlastně s tou transpozicí a s tou oblastí působnosti za prvé článek 1, 6. odstavec, kde se zcela jasně říká, že ta směrnice nespadá pod pracovní právo, to znamená smluvní ujednání a právní rámec, včetně zdravotnictví a bezpečnosti, zdraví bezpečnosti při práci a vztahu mezi zaměstnancem e, a zaměstnavatelem jsou podřízeny eh, komunitárnímu právu a spadají do pravomocí členských států, rovněž právní předpisy týkající se sociální bezpečnosti do toho nespadají. A já se domnívám, že je to velice důležité ustanovení. Totiž zbavili se členské státy těch obav, eh, těch eh, dotčených, totiž, že tím, že směrnice o službách méně od, odstraní ochranu, zavede nejistotu, zavede zmatek do pracovního práva a tady zcela jasně v tom prvním odstavci je řečeno, že tomu tak není. Vedli se o tom dlouhosáhlé diskuse, zda se to tam má výslovně zapsat nebo ne. Nakonec jsme to tam přece jen vložili, abychom zcela jasně prohlásili, že nám vůbec nejde o to, abychom nějakým způsobem um, měnili nebo i ovlivňovali pracovní právo v členských státech. A když to eh, nahlížíme eh, v souvislosti s jinými principy, tak tomu tak i je. Vím, že v některých členských státech se ještě stále o tom mluví, ale možná se k tomu ještě dostaneme a i já se tomu ještě budu věnovat, protože samozřejmě ta souhra mezi směrnici o službách a jinými směrnicemi evropského práva sehrává svou roli a tu nesmíme zanedbávat. Avšak důležitá je i oblast působnosti. Víte, že Evropská komise původně navrhla, že ta směrnice o službách by měla platit téměř pro všechny služby, jež existují. Že by měla být uplatňována tedy téměř univerzálně a my jsme na to odpověděli, že musíme rozlišovat. Nutně rozlišovat mezi čistě komerčními obchodními službami, jež spadají do oblasti působnosti a všeobecně prospěšné služby, k ním se musí přistupovat specificky, jako například audiovizuální služby, dopravní služby, sociální služby, jiné druhy činnosti, například právních zástupců notářů, to dávám tady příklady z druhého článku. A ty jsme vyňali. Vyňali jsme rovněž hazardní hry, protože říkáme, že to nejsou vlastně služby, jež by existenční služby, tak se tomu alespoň říká německy. Ehm, jedná se o velice specifické služby, které nesmí nabízet jakýkoliv, pod, jakýkoliv podnikatel. Jsou velice specifické služby, kde jde i o zdraví občanů a musíme rovněž chránit občany před eh, organizovanou zločinností, tedy tam se musí postupovat velice specificky a tam rovněž nám dal zapravdu v mezidobí Evropský soudní dvůr, že k tomu přistupujeme právě takto, že by neměly zůstat v oblasti působnosti směrnice o službách, protože tam musí být vytvořeny velice konkrétní specifické podmínky, které musí pak členské státy dodržovat. Ale jednou z důležitých záležitostí v diskusi a rovněž vlastně takových rozporů, jež se projevily v parlamentu i v členských státech, bylo vyloučení služeb všeobecného hospodářského zájmu a do jaké míry, jak silně by měly být vyňaty a za jakých podmínek. A v tom kompromisu, jež jsme nalezli, jsou i slabá místa, já to zcela ochotně přiznám, protože právě kompromis zůstává kompromisem. A nyní jde o to, jakým způsobem se to v členských státech vykládá, ty výjimky a jakým způsobem se s nimi nakládá. A tady by mě velice zajímalo, kde to vázne, kde máme problémy v souvislosti u těch dvou konkrétních věcí. Tedy za prvé respektování eh, pracovně právních vztahů a za druhé vyloučení služeb všeobecného hospodářského prospěchu. Protože tady se domnívám opravdu, se to ještě musí probrat. Evropská komise vydala příručku. Z níž jsem si přečetla určité záležitosti a sama jsem s nimi vlastně nemohla souhlasit. Tady jsem si sama říkala, moment, počkat, to přece parlament myslel jinak, nikoli takto ten výklad. Tady vám dám příklad, totiž když například nějaké oblasti, například zdravotnictví, například nemocniční péče, ty jsou vyloučeny, to víme, zdravotnictví se to netýká, ale v nemocnici existují, nabízejí se určité služby, například eh, kantýny, eh, stravování eh, pro zaměstnance, ale i pro pacienty. Ti musí být nějakým způsobem zaopatření. A Evropská komise si vyčetla z toho z té směrnice, že ta oblast nespadá do oblasti zdravotnictví, že už tam se jedná o komerční službu. Tady upřímně musím říci, že mě šokoval takový výklad. Opravdu mě to překvapilo, protože poskytování jídel pro pacienty, tam samozřejmě máme pacienty s dietou, tam musí být dodržovány určité uh, podmínky přípravy těch jídel, přece pacienti jsou nemocní, že to je nedílná součást nemocniční péče, že to není komerční služba. Tak to vidím já. Tedy to jsou určité prvky, které v diskusi sehrávají určitou roli. A tady by mě zajímalo, jak probíhala v členských státech diskuse v těchto oblastech. Jak se na to nahlíželo v členských státech? Jak se pak v těch členských státech, jež zastupujete vy, ty problémy řešily? Tedy vidíte, že nám jde o to, řešit i konkrétní problémy, nebo alespoň se dozvědět, jakým způsobem se ty problémy nějakým způsobem řešily a vidíme už z těch náznaků, které vidíme, že se stejný text dá interpretovat, číst úplně rozdílným způsobem a často i způsobem, na níž jsme, my jsme vůbec nepomysleli když jsme se jim v diskusích zabývali a vím, že i od kolegů z jiných politických skupin, zde europarlamentářů, i ti byli zaskočeni, říkali, Přece my jsme z toho vyhodili sociální služby. Proč tedy mluvíme o o malých dětech, proč se tam zmiňuje něco takového? To jsou samozřejmě otázky, jež nejsou bezvýznamné a já s napětím očekávám, co zde k tomu řeknou naši kolegové. Okay, yes. Uh, Mrs. Svensson. Prosím, paní Svensson, paní Jansen. Tak, ordförande, för att du också kommer... Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, že jste si vzpomněl na mé jméno. Když jde o pracovní trh, já jsem před chvílí říkala, že tato směrnice o službách už opravdu není Bolkensteinova směrnice ale to, co máme ve Švédsku a to, co jsem před chvílí vysvětlovala, je, že jsme se pokusili vytvořit výjimku a pozměnit právní předpisy a dospěli jsme k tomu, že jsme v podstatě zde vytvořili určitý mechanismus, podle kterého už v podstatě vidíme, že nenacházíme lidi pro výkon určitých činností a že je třeba zjistit, jak to vypadá s kolektivním vyjednáváním. A tady se vypustily určité prvky z právních předpisů a odbory se například domnívají, že jsme v podstatě dospěli k něčemu, proti čemu jsme původně vystupovali. Proto je důležité, aby Evropský parlament se touto otázkou dále zabýval a zjišťoval, jak to vypadá s prováděním této legislativy. Jinak hrozí, že vyvstanou určité problémy nebo že budeme muset hledat nějaké nové tedy cesty, což teď ve Švédsku děláme a je skutečně důležité, abychom se pokusili všechno společně vyhodnotit na úrovni vnitrostátních národních parlamentů a abychom spolupracovali s Evropským parlamentem a opravdu si vyměňovali názory a proto jsme velmi vděční za uspořádání tohoto jednání. Ještě někdo z našich hostů z národních parlamentů? Chcete se vyjádřit? Mám tady dva kolegy, kteří chtějí mluvit. Je to pan Šváb a paní Rapty, takže pan Šváb. Chcete vystoupit nyní? Asi ne? Nebo ano? Ano, děkuji, pane předsedo. Stává se to vzácně, ale musím tady bývalé zpravodajce eh, paní Gepardové eh, protiřečit, protože v článku 2f výslovně se specifikuje zdravotní služby nezávisle na tom, zda jsou provozovány samotným provozovatelem zdravotnického ústavu a jakým způsobem jsou organizované na národní úrovni. Tedy uklízečka, uklízeč, případně tým uklízečů, kantýna a jídla, máte pravdu, nejsou specifické prvky, nemusí být pojímány jako specifický prvek nějaké nemocnice, um, mohou být považovány za obvyklé služby. Já tady sdílím pojetí Evropské komise, totiž to, že ne všechny služby, jež jsou poskytovány v rámci nějakého zdravotnického střediska, by měly být automaticky vyňaty z oblasti působnosti té e, směrnice. Ale ten příklad, který zde uvádíte vy, totiž někdo je nemocný, má nějakou konkrétní dietu, to znovu je něčím, naopak, kde bych s vámi byl ochoten souhlasit, ale kantýna jako taková, nějaké stravování nebo uklízení, to doufám, že zůstane tak, jak to je, protože to tak má být. Well, I think we have... Dobře, já myslím, že k tomu by mohla být zajímavá debata. Vím, že tady máme i kolegy, kteří se zabývají směrnici o veřejných zakázkách. To tyto věci také ovlivňuje. Já myslím, že je jasné, že poskytování služeb obecného hospodářského zájmu podléhalo větším pojistkám, aby členské státy mohly zajistit kvalitu těchto služeb. A to samozřejmě platí i pro smlouvy v rámci veřejných zakázek. <clears throat> Pan Barnier je za chviličku tady, takže teď paní Rapty, vítám vás zpět. A potom ještě poslední možnost, než přijde pan Barnier, pro naše hosty. Takže paní Rapty. Pane předsedo, já předpokládám, že tady mohu mluvit dokud nepřijde pan Barnier. Mám tolik času? Mnohokrát děkuji. Já jsem tady nebyla v souvislosti se slyšením, které tady probíhalo. Byla jsem ve výboru pro zaměstnanost a tam se konalo slyšení pana Andora, víte mnohem lépe než já, že tady přímý vztah mezi vnitřním trhem a právy a ochranou pracovníků. Nechtěla jsem si předtím brát slovo, protože jsem si myslela, že zástupci národních parlamentů by především měli mluvit. Nicméně, to, co chci říct, říkám s hrdostí. Teď, když v národních parlamentech projednáváme tuto konkrétní směrnici, směrnici o službách a konkrétně v Řecku, a vy víte, jaká je v Řecku situace, to nemusím rozvádět, hlasujeme v našem národním parlamentu. o transpozici této směrnice do vnitrostátní legislativy. Já myslím, že to nesmírně důležitý krok pro Evropskou unii, pro Evropský parlament, ale především i pro Národní parlament Řecka, zvlášť pro Řecko, za daných okolností. Ale chtěla bych zúraznit dvě věci. Za prvé, implementace směrnice o službách znamená, že musíme mít vždy na paměti ochranu pracovníků. A také musíme zohlednit, podle mě, určitá opatření. Slyšela jsem, co říkal pan Šváb Pokud jde o speciální stravu a zdraví, to jistě všechno souvisí se zdravím a také se zdravím osob, které jsou v nemocnici. Takže to je otázka, kterou musíme řešit. Já myslím, že není nutné, aby někdo, kdo potřebuje speciální stravu, někdo, kdo je v nemocnici, protože má třeba nějaké žaludeční problémy, Ne, možná, že jde o někoho, kdo prodělal operaci srdce, nebo si zlomil nohu, nebo má nějaké ortopedické problémy, nebo potřebuje zhubnou. To jsou jenom takové nápady. Takoví lidé by možná mohli potřebovat v souvislosti se svým zdravotním stavem speciální stravu. Vidím, že pan předseda na to reaguje nicméně. Musíme na všechny tyto věci reagovat, abychom dospěli k lepším výsledkům. A na závěr bych prostě chtěla říct, že podle mě máme na vnitřním trhu víc potřeb. Ti, kdo právě občané a spotřebitelé o podstatní fungování vnitřního trhu a ty musíme mít na paměti. Děkuji. Good. Well, thank you very much. No, was... Ano, mnohokrát děkuji. Já jsem měl pocit, že zacházíme do příliš velkých podrobností. Nicméně myslím si, že bylo skutečně dobré vyměnit si s vámi názory u všech aspektů, které pokrývá směrnice. Já myslím, že je to nesmírně důležitá a širokosáhlá legislativa. Bude to mít vliv na všechny občany a doufáme, že to také nabídne občanům spoustu příležitostí v celé řadě různých ohledů. O tom jsme zatím moc nemluvili, ale propagace evropského vnitřního trhu a dostupnost informací o jednotných kontaktních místech a také to, aby lidé sbírali informace, možná povede k vytváření nových podniků, utváření partnerských vztahů mezi malými podniky. A já myslím, že tato směrnice je zaměřena především na malé podniky. A to všechno má velký význam. Já myslím, že tady hodně příležitostí. Musíme zajistit, že naši občané si jich budou vědomi. A budeme o tom mluvit v souvislosti se zprávou, na které nyní pracujeme. Náš kolega, pan Greg, pracuje na zprávě o vnitřním trhu a spotřebitelích. A to je iniciativa, naše vlastní iniciativa v souvislosti s profesorem Montym, kterého pan Barroso z komise pověřil také touto činností a budeme mít zprávu pana Barniera Možná, že se ho na to budete chtít i zeptat, pokud je o budoucí strategii pro dokončení vnitřního trhu, jednotného trhu, a to bude náš příspěvek, protože my jako výbor nechceme být pasivní, nechceme jenom čekat na to, že nám Evropská komise pošle nějaké směrnice, které potom projdeme a případně pozměníme. Chceme také utvářet politickou agendu. A já myslím, že do toho bychom chtěli zapojit i národní parlamenty. A jedna z věcí, která už vyplynula z našich dnešních diskuzí, je to, nakolik důležité je debatovat s mámy v mnohem ranějším stádiu, jako porovnání s předchozím parlamentem. Teď jsme samozřejmě mluvili o něčem, co jsme schválili v roce 2006, ale stejně je to důležité. Než přijde pan Parně, chce se někdo ještě na závěr vyjádřit? Ano? z Norska. Pan Nisvek, já se omlouvám, nemůžu to na dálku přečíst. Děkuji, pane předsedo. Nakonec eh, za norskou stranu chci využít této příležitosti a ještě jednou vám poděkovat za to, že jsme se mohli zúčastnit tohoto zasedání. Já myslím, že je velice důležité, abychom měli takováto setkání, protože tak máme příležitost mluvit o některých věcech s ostatními poslanci z jiných zemí, zvlášť členských států. A také bych chtěla říct, že je důležité, abychom v co nejranějším stádiu vedli širokou debatu. Budeme tak mít příležitost neřešit velké problémy, velké záležitosti až na konci, když už je v podstatě hotová konečná verze příslušné směrnice. A také bych chtěla říct, že je velice důležité, abychom se zamysleli nad příležitostmi, které nám přináší především tato směrnice, místo toho, abychom se zaměřovali na problémy, které mohou vystat v budoucnu. A s těmito slovy bych vám ještě jednou chtěl poděkovat za to, že jsme se mohli přijet a doufám, že podobnou příležitost budeme mít i v budoucnu. Děkuji. Dobře, Já myslím, že už tady nemáme žádné další závěrečné příspěvky. Možná, že budeme mít ještě příležitost k posledním otázkám, nicméně teď je mi velkým potěšením přivítat mezi námi Evropského komisaře pro vnitřní trh a služby Michela Barniera. Jsme opravdu rádi, že vás tady můžeme přivítat, pane komisaře. Rádi bychom vás požádali, abyste řekl několik slov na dnešní téma. A možná také byste zodpověděl otázky, Dáme vám k tomu příležitost. A mnohokrát děkujeme, že jste přišel o něco dříve. Uvidíme, jak to bude probíhat. Nicméně prozatím vám dám slovo, abyste nás seznámil s vaším názorem na transpozici směrnice o službách a o tom, co byste chtěl sdělit zástupcům národních parlamentů. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás všechny pozdravit. Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl dostavit mezi vás na závěr vašeho společného dne mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Jsem tomu nesmírně rád z mnoha důvodů, protože Evropská komise je k dispozici parlamentu i poněkud s předstihem, jak jste o to žádali. A dále také, protože znám dobře tento sál, protože jsem měl tu čest být několik měsíců členem tohoto eh, výboru a také proto, že pro mne, dámy a pánové, poslanci a senátoři, je skutečně tato diskuse nesmírně důležitá. Byl jsem o tom přesvědčen ještě předtím, než byla vydána Lisabonská smlouva. Já jsem byl sám senátorem více jak 20 let ve své vlastní zemi a myslím si, že Evropu nemůžeme stavět bez této společné inteligentní práce, kterou povedou evropské instituce a národní parlamenty. Takže já mám v úmyslu v těch budoucích pěti letech skutečně mít tedy ten potřebný čas pro dialog, jednak v rámci takovýchto společných zasedání, jako je to dnešní, ale v každém případě tedy si nechat čas na jednání s jednotlivými hlavními městy a to jsem tedy do roku 2004 v rámci svého prvního mandátu již také činil protože témata, kterými já se zabývám, spadají do oblasti spolurozhodování a kde tedy národní parlamenty i parlament evropský mají zcela zásadní úlohu. Když hovořím o zásadní úloze členů parlamentu, chci samozřejmě také zdůraznit podstatnou úlohu, kterou sehrála paní Gebhardová při přijímání směrnice o službách o které jednáte dnes. Chtěl bych poděkovat panu předsedu Harbrovi za tuto iniciativu a říci vám jasně, že v těch budoucích pěti letech se nám nemůžete spolehnout, že budu k dispozici pro tento dialog i s národními parlamenty. Proč ta směrnice, o které dnes hovoříte, je tak důležitá? Je to skutečně zásadní věc převádět ji do vnitrostátních právních předpisů. A také na samém počátku v tom dlouhém procesu legislativního procesu zlepšování té směrnice mohu opravdu říci, že ta směrnice byla zlepšena, protože jsem byl členem Prodyho komise, která předložila ten návrh. Jako každý návrh komise je tedy ten text předmětem dalšího zdokonalování a ten text skutečně došel velmi důrazného zdokonalení na základě práce parlamentu. A já chci připomenout, podle propočtu mm, útvarů, které mi podléhají, že pokud se bude správně, účinně uplatňovat tato směrnice ve všech 27 členských státech, tak můžeme na tom vydělat 60 až 140 miliard euro díky lepšímu fungování eh, evropské ekonomiky. Čili 60 až 140 miliard eur. To je případně i tedy nárůst jako hospodářského růstu o 1,5 což je skutečně zcela zásadní otázka. Krize ještě zdaleka není za námi a ještě než budeme hledat jinde, musíme sami u sebe hledat faktory růstu. A jedním tedy z těchto faktorů je správné uplatňování směrnice o službách. Proč je ta směrnice důležitá? Možná proto, že se nejedná o směrnici, jako je každá jiná. Její provádění je složité, je to skutečně zcela zásadní výzva pro členské státy nad rámec legislativní práce a úplné tedy revize a hlubokého zjednodušování vnitrostátní legislativy. Ta směrnice si také vyžaduje operativní projekty, jako jsou například jednotná kontaktní místa pro e, správní formality. A v důsledku této složitosti komise od samého počátku provádění této směrnice věnovala značné zdroje na to, aby poskytla technickou pomoc členským státům. Jak jsme na tom dnes, dámy a pánové, pokud jde o provádění a transpozici? Transpoziční lhuta byla stanovena na prosinec roku 2009. Čtyři měsíce poté, po vypršení tedy této lhuty, mohu udělat jasnou bilanci, jasný přehled o situaci. A říci, že jsem s velkým potěšením mohl sledovat dobrou spolupráci mezi komisí a členskými státy, což se tedy projevilo i na tom transpozičním procesu. Je tady skutečně určitý efekt vnitřního trhu právě díky tedy této směrnici, pokud jde o jednotlivé členské státy. Myslím si, že 3. a 4. června, kromě tedy těch návštěv, které provádím i v rámci regulace a supervize, 3. a 4 začnu tedy ty návštěvy ve všech hlavních městech, abych se setkal s úředníky, s příslušnými ministry, s těmi úřady, které provádějí tuto směrnici a potom i další směrnice, myslím také na e, směrnici o kvalifikacích e, pro jednotlivá povolání a také směrnici o veřejných zakázkách. Abych skutečně jaksi Eh, mohl se setkat se všemi eh, subjekty, které se na tom podílejí, nejenom s ministry. Myslím si, že je to velmi dobrý způsob eh, pro další práci a doufám, že na základě těchto návštěv si vnitrostátní orgány a případně i regionální orgány lépe tedy přivlastní eh, tuto směrnici, která má opravdu eh, velký význam. A jak říkám, bude se to týkat směrnice o službách, ale také tedy těch dalších dvou směrnic, které jsem zmiňovala. Otázka tedy teď zní, jak daleko eh, jsme, pokud jde o přijímání a měnění tedy stávajících zákonů. 19 zemí doposud přijalo horizontální transpoziční text, ve čtyřech dalších státech je horizontální legislativa, teď tedy jednání v Národním parlamentu je důležité, aby těch pět členských států plus dva členské státy, které ještě nezačaly poměrně rychle, už ukončili to legislativní tedy konání, aby skutečně všichni mohli podpořit tento závazek členských států, kde ještě by mělo dojít k většímu pokroku. Chtěl bych říci, že je možné provést správnou transpozici bez přijímání horizontálního zákona, pokud tedy ty obecné zásady směrnice se pak objeví v odvětvových zákonech, což je tedy otázka technického postupu, který ovšem může být poněkud složitější, nicméně je to cesta, kterou si zvolilo Německo nebo Francie. Jasné je, že přijímání horizontální legislativy není dostatečné, že skutečně to břemeno, jaksi, které souvisí se zaváděním těchto pravidel, je opravdu obrovské. E, tam, kde se to ještě bude tedy diskutovat v jednotlivých národních parlamentech, e, přináší to opravdu velké změny. Více jak 600 tedy právních předpisů bylo doposud novelizováno na území Evropské unie a ještě celá řada členských států má poměrně velkou eh, ještě před sebou práci, protože nabrali určité spoždění a to jsou všechno otázky, kterými se budu zabývat během své návštěvy v těch hlavních městech. Další otázka jsou jednotná kontaktní místa. To je nesmírně důležitý bod pro to, aby ta směrnice mohla opravdu prakticky se uplatňovat. Podniky by tak měly mít možnost Eh, uplatnit své právo v jednotlivých zemích. Máme první generaci, eh, která existuje už v 21 členských státech, to znamená, že šest členských států zatím ještě nemají online eh, takovéto kontaktní místo. V některých členských státech nejsou ta jednotná kontaktní místa ještě tedy skutečně místy registračními. Zatím pouze poskytují informace, ale ještě neumožňují opravdu provádění těch jednotlivých eh, administrativních postupů. Nicméně tedy bylo dosaženo povzbudivého pokroku a já bych chtěl využít těch návštěv v jednotlivých hlavních městech, abych skutečně zdůraznil, že ta jednotná kontaktní místa jsou skutečně zásadní pro provádění směrnice. V oblasti správní spolupráce také již bylo dosaženo pokroku v rámci sítě stávající a pro posílení této spolupráce zavedla tedy komise také určitý mechanický eh, elektronický systém, který umožňuje, aby se tam zaznamenaly jednotlivé příslušné úřady. 4600 úřadů je tedy registrováno v tomto informačním systému a v roce 2009 už proběhlo asi více jak 1300 výměn informací, což umožnilo tento systém testovat a ukazuje to tedy skutečně na velký potenciál správní spolupráce, což by v podstatě mohlo svým způsobem fungovat jako určitý Facebook na vnitřním trhu. A my budeme tedy činit vše pro to, aby ten systém informační dobře fungoval. Nechci samozřejmě eh, příliš eh, dlouho hovořit, protože si myslím, že určitě se k tomu bude chtít vyjádřit i paní Gebhardová. Je jisté, že tedy bylo dosaženo pokroku, ten pokrok ovšem ještě není dostatečný. Ty členské státy, které jsou zatím pozadu, budou moci skutečně teď vyvinout maximální úsilí, aby situaci zlepšili je tady skutečně velmi důležité, aby tedy všichni dostali příslušný čas, ale ten čas nebude nekonečně dlouhý. Já právě využiji těch návštěv, aby během těch několika měsíců na základě tedy náležitého závazku přijatého ze strany všech těchto členských států se ty věci pohnuly ku předu. A doufám, že tedy všichni slyšíte tuto výzvu k tomu, abyste se chopili své odpovědnosti a myslím si, že národní parlamenty, kromě tedy toho, co se jich týká v rámci legislativní práce, vzhledem k tomu, že jsou tedy tvořeny eh, muži a ženami činnými v politickém životě, budou skutečně tedy působit na vlastní vlády, na regionální útvary, na správní tedy útvary svých zemí, aby skutečně se zvýšil ten pocit odpovědnosti. Provádění směrnice tedy skutečně samozřejmě neznamená konec historie, konec dějin Eh, zapisuje se právě do určitého dlouhodobého historického vývoje. Bude to nutné proto, aby dobře tedy fungovala směrnice, ale aby také dobře fungoval vnitřní trh. To je tedy právě ta otázka neustále výměny informací, která je zde nesmírně důležitá a výbor IMCO rozhodně tedy bude zde mít jaksi velkou úlohu a já se setkám také s národními parlamenty na těch svých cestách, o kterých jsem hovořila. Já vám děkuji za velmi konstruktivní přístup eh, k celé této směrnici o službách tak významné pro vnitřní trh. Děkuji vám. Uh, Děkujeme, pane komisaři. Já myslím, že teď přejdeme k uzavření našeho zasedání. Rád bych požádal paní Gepardovu, aby něco na závěr řekla. Jsme velice vděční, pane komisaři, že jste mezi nás přišel a zhrnul celou situaci. Já vím, že zástupci národních parlamentů ze zemí, ve kterých se zatím nebyl, budou velice rádi, že vidí váš energický přístup. Nevím, kolik zemí už si můžete odškrtnout na tom seznamu, tak jak jste slíbil na vašem slyšení, naštívíte všechny země. Já jsem sice neměl v úmyslu eh, dát možnost pro obecné dotazy, nicméně paní de Croix, nebo pan de Croix, který je z následujícího nebo současného předsednictví, možná něco chce říct i k plánům pan de Croix z Belgie. Ano, je tady několik předsednictví Pane Barnier, mnohokrát děkuji. Je pro nás velkou radostí, že jste se mezi nás dostavil. Pokud jde o nezbytnost směrnice v tom počátku, tam vlastně bylo provedeno prognostické hodnocení věcí, o kterých jste tady hovořil. Pokud jde tedy o to, jaký zisk může přinést tato směrnice jednak z hlediska zvýšení tedy průmyslové obchodní činnosti i služeb, ale také zaměstnanosti. Mezi tím textem směrnice z roku 2002 a tím, co uplatňujeme dnes, skutečně existuje velký rozdíl. Paní zpravodajka zde řekla, že v podstatě už je to něco opravdu zcela jiného, než tedy ta původní Bolkensteinova směrnice. Ale teď je vzhledem k tomu dopadu na hospodářství, na zaměstnanost, je tady tedy také ten velký rozdíl mezi tou původní Wolkensteinovou verzí a tou tedy novou verzí. Máte tedy skutečně v úmyslu zde zvažovat veškeré argumenty pro i proti, pokud k tomu bude tedy další možnost? No. Já samozřejmě si ověřím, z jakého období pocházejí ta čísla týkající se pozitivního dopadu těch 60 až 140 miliard a to procento nárůstu ekonomiky 1 až 4, 1,5. Myslím si, že by se to nemělo týkat skutečně té verze již překonané. Samozřejmě, že si to ověřím. Myslím si, že pokud ta čísla mi byla dnes připravena mými útvary, takže je to samozřejmě určité přibližné číslo, protože zatím také směrnice ještě zcela jednoznačně neběží všude. Myslím si, že ta čísla vycházejí z účinku toho textu v té konečné podkl Evropský parlament, že to určitě tedy není vytěženost té původní verze Bolkensteinovy. Yeah. Yeah, Merci, très brièvement, parce que je pense... Děkuji jenom velmi stručně, protože si myslím, že musíme nechat slovo našim kolegům z národních parlamentů. Děkuji panu komisaři za jeho přítomnost mezi námi. Jsem velmi ráda, že se tady hovořilo o informování občanů, protože občané jistě eh, slyšeli mnoho nepravého obsahu na téma této směrnice i z úst tedy politických činitelů a myslím si, že je to opravdu velmi důležité. Když si dobře vymezíme rozsah působnosti, když vytvoříme ta jednotná kontaktní místa jakožto skutečně tedy účinné nástroje, i když víme, jaké složitosti jsou spojeny s zaváděním této směrnice, pak je třeba, aby opravdu občané jaksi si přivlastnili eh, to, co jim může přinést tato směrnice z hlediska hospodářského, z hlediska také svobody, to všechno si musí občané uvědomit a ta informovanost musí být zajištěna maximálně, tedy na úrovni jednotlivých států. Já skutečně nevidím jinou možnost, než tu, aby opravdu důležité Eh, subjekty v mediální oblasti v jednotlivých zemích, samozřejmě za pomoci komise a parlamentu, opravdu vysvětlila eh, ta média, která opravdu sledují tedy všichni občané, co tedy může přinést ta směrnice pozitivního pro každodenní život občanů. Díky tomu skutečně posuneme Evropu dále v myslích občanů a já vám opravdu děkuji za to, že jste to zdůraznil. Good. Well, I think, uh, Mr. Dobře, já myslím, že pan Bernier rád odpoví. Možná si vezmeme ještě, máme tady ještě nějaké další kolegy, kteří chtěli něco říct. Pan Petikár z italského senátu, myslím. Prosím. A pak ještě pan Kožušník. A pokud tady někdo další, uvidíme. Dáme to dohromady a pak dáme panu Barnierovi příležitost k závěrečným slovům. Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž panu komisaři Barnier. Já mám dotaz, jak to vypadá, pokud v nějaké zemi vydá vláda nějaký zákon a zdekretuje něco, kde smyslem ten zákon vypovídá o úplném opaku, než co zamýšlí směrnice. K tomu taková drobná analýza pro znázornění. Chtěl bych potrhnout, že výjimky působí u směrnice ty největší problémy, protože výklad v členských státech byl dost zmatečný a rovněž vlastně omezoval svobodu eh, pohybu, svobodu usazování a měl vliv na jednotný trh. Například v Itálii minulý týden přijali zákon a to vede k tomu, že ty výjimky byly vyloženy příliš extrémním způsobem, což znamená, že vlastně vůbec ne v tom smyslu. Například, když tam vidíme ten druhý článek, tam se počítá s tím, že ty vyňaté oblasti z té směrnice, tedy ty nehospodářské služby všeobecného, které se netýkají hospodářských služeb všeobecného zájmu a které jsou eh, pod kontrolou. Vedlo to k tomu, že všechny nehospodářské služby všeobecného zájmu byly zapojeny. A to přece neodpovídá 17. zdůvodnění, kde se říká, Služby hospodářského zájmu jsou ty, jež jsou poskytovány v rámci hospodářské činnosti a spadají do působnosti směrnice. Tím způsobem je vlastně italský zákonný akt není vykládan ve smyslu té příručky. Například prout, elektrická energie nebo plyn, i ty by měly principiálně spadat do oblasti působnosti té změnice. Tam by zákonodárce přece měl dbát na to, aby byly sice vyňaty služby veřejného zájmu, ale italský zákonodárce postupoval způsobem nestandardním. Tedy tady by se ještě měl promyslet ten aspekt ještě jednou, abychom zabránili tomu, že nakonec nezůstanou cíle uh, změnit eh, splněny, protože se svoboda usazování omezí u všech služeb všeobecného zájmu. Čímž bychom znovu negativně ovlivnili jednotný trh. A ještě jedna věc, a tady už se dostávám na konec. Děkuji vám, pane předsedo. My bychom si přáli jako opozice, jako opoziční strana v Itálii, chtěli bychom způsobit, aby lidé si lépe všímali, aby registrovali, že ta směrnice by měla být vykládána v tom smyslu, v že byla zamýšlena v Bruselu. A proto bych se mělo počítat i v právní úpravě s tím, co zde parlament navrhl, totiž sociální zabezpečení i zaměstnanců. Například eh, práce, ta práce na mm, eh, agenturní práce, případně mm, brigádnické práce, přeshraniční rovněž, ale na druhé straně kanalizace, odpady a tak dále, ty mají specifické postavení tyto služby. A tím se snižuje kvalita, když se podrobují přímo pouze komerční soutěži. Pokud se země nedrží té příručky, tak to pak dopadá takto. My tady tak trošku zneužíváme čas pana komisaře. Já jsem nepředpokládala, že tady budou dotazy. Vy jste přednesl dlouhý příspěvek, který jste zřejmě měl přednést na začátku. Já myslím, že není uh, rozumné očekávat, že pan komisař odpoví na všechno. A chtěl bych také připomenout kolegům z Evropského parlamentu, že pan komisař Barnier mezi námi bude ještě zítra v 9 hodin ráno a bude hovořit o svém pracovním programu, takže myslím, že už nebudeme mít žádné dotazy europoslanců, budete mít příležitost zítra ráno, až mezi nás pan komisař znovu přijde. teď jsme tady pro zástupce Národního parlamentu, takže já myslím, že teď uzavřeme otázky a požádáme pana Barniera, aby nám něco řekl na závěr. Potom bude hovořit paní Gapardová a já potom zasedání ukončím. A myslím, že skončíme včas. To by bylo vhodné. Takže, pane komisaři, je mi potěšením dát vám příležitost k závěrečným slovům. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo vzhledem k tomu, že jsem tady dnes večer a budu tady i zítra ráno, mohl bych v podstatě strávit celou noc v parlamentu. To by jistě bylo příjemné. Proč ne? Why not? Máte tady mnoho pozvánek na večeři. Le, eh, je voudrais, eh, Chtěl bych potvrdit to, co jsem říkal před chvílí. Potvrdili mi mý spolupracovníci, že pokud je o ten hospodářský dopad, ta čísla, která používáme, Samozřejmě, jak říkám, jsou to čísla přibližná, doufám, že to jistě chápete, pocházejí z roku 2007. Vycházejí z nezávislé studie, kterou provedl kabinet CPB a jsou skutečně založena na prognoze týkající se poslední verze směrnice, tak jak vzešla z konečného jednání parlamentu a rady. Pan Pedika, kterého jsem vyslechl s velkou pozorností, hovořil o otázce služeb v těch vyloučených odvětvích je pravda, že některé členské státy, například Francie, hovoří o sociálních službách, jako jsou například jesle, i když byly původně vyloučeny z rozsahu působnosti. Ten kompromis, kterého jsme eh, dosáhli, vedl k tomu, že byly vyloučeny určité sociální služby, ne však všechny. Na základě kompromisu sociální služby poskytované státem nebo tedy poskytovateli pověřenými státem nebo charitativními organizacemi byly vyloučeny. Což ovšem znamená, že například soukromé jesle spadají do rozsahu půdnosti směrnice. Většina členských států se řídila tímto kompromisem a také ho tedy do svých transpozičních zákonů zavedla a na základě toho, co je tedy vyloučeno a co není a co tedy je předmětem určitých obav ze strany eh, členů parlamentu, pokud jde o ochranu eh, veřejných služeb, veřejně prospěšných služeb. Před námi tedy skutečně leží diskuse, jak se nám podaří tyto věci vyjasnit, jak se nám podaří zde dosáhnout právního zajištění, jestli to bude v rámci rámcové směrnice, v rámci nějakých odvětvových právních předpisů. Samozřejmě já na toto ještě nemám zcela jednoznačně vyhraněné stanovisko, protože mi jde o to, aby veřejné služby, které jsou důležité pro občany a které jsou nesmírně důležité právě pro občany v citlivém postavení, jsou opravdu něčím, co musíme opravdu zohledňovat. Paní Bernio, ještě jedna otázka, kterou bych chtěl uzavřít a říkám tedy i členům eh, národních parlamentů, eh, kteří nemohli teď položit své otázky, že budeme pokračovat v dialogu mm, i písemně na základě e-mailu i ještě nad rámec těch návštěv, které vykonám ve vašich jednotlivých hlavních městech. Nemusím samozřejmě nutně začínat Londýnem, v Londýně jsem už byl několikrát musím také jezdit do jiných hlavních měst. Paní Vernio položila jednu velmi důležitou otázku nebo předložila důležité podněty, pokud jde o informování občanů. Komise jistě má možnosti, když budou ty výsledky opravdu podstatné, bude moci použít tedy tyto prostředky na provádění kampaní. Celou řadu kampaní už vede. Půjde o to, abychom opravdu zdůraznili to, jaký dopad, jaký prospěch může mít tato směrnice pro občany. Já opravdu mm, ve chvíli, kdy se vedla kampaň v mé vlastní zemi v době tedy Bolkensteinovy směrnice, velmi často i velmi směšné tedy polemiky. Eh, je tady jedna věc, kterou jsem si z toho vzal jako poučení a to budu uplatňovat jakožto evropský komisař. Rozhodl jsem se, že všechny texty, které budu předkládat před tedy jinými fóry za komisi, pokud jsou tedy opravdu podstatné, pokud mají velký dopad, tak v té době, kdy tedy komise bude předkládat ten text radě ministrů a parlamentu, tak ve chvíli, kdy ho bude předkládat, dá také k dispozici členům Evropského parlamentu, ale i členům národních parlamentů v jejich jazyce informační nástroje ve formě CD, nebo opravdu použitelného dokumentu, pro vaše jednotlivé volební okrsky, kde budete moci vést vlastně diskuse na téma tohoto návrhu komise. Já jsem se k tomu rozhodl. Myslím si, že je to skutečně jaksi velmi žádoucí, protože mne opravdu velmi právě zaujalo to, jak eh, vypadala ta situace odlišně mezi tím, o čem se jednalo tady na evropské úrovni a tím, jak probíhala diskuse na regionální a místní úrovni. Čili pro opravdu posílení jednotného trhu pro otázku regulace a supervize. Budu skutečně, ne samozřejmě každý týden a ne ke všem textům, ale k těm opravdu velmi důležitým právním předpisům budu dávat k dispozici i členům národních parlamentů ve vašem jazyce a i tedy členům Evropského parlamentu informační materiály, abyste mohli vést diskuse, aby se ta informace o návrhu komise mohla dostat i na tu nejnižší úroveň, místní úroveň ve vašich zemích, abyste také zase na druhou stranu mohli nás informovat o podnětech přicházejících od občanů, protože to je věc, kterou jsem u té směrnice o službách postrádal a která si myslím, že je velmi důležitá. Děkuji vám mnohokrát. Well, thank you very much. Já vám mnohokrát děkuji a děkuji i za tu nabídku. Já myslím, že ji rozhodně vítáme. I zástupci národních parlamentů, dámy a pánové, slyšeli jste výzvu, abyste dál udržovali kontakt s komisařem Barnierem. A jak jsme říkali, Evelyn Krepardová jako zpravodajka pro transpoziční zprávu o směrnici pro službách s vámi jistě také bude chtít udržovat kontakt. Evelyn, takže Dám vám několik okamžiků k tomu, abyste nám všechno mohla zhrnout a potom zasedání uzavřeme. Prosím. Ano, srdečné díky. Rovněž děkuji všem kolegům, kolegyním, že si opravdu dali tu námahu, přijeli za námi do Bruselu, aby s námi mohli vést ten dialog o transpozici té směrnice. Mnoho mi to, mnohé mi to pomohlo. Obdržela jsem řadu cených informací. Nechci se nyní pouštět do všeho, to by zabralo příliš času. Ale ráda bych zde se soustředila na pár věcí, jež mi připadají rozhodující. Za prvé, spolupráce. Ta spolupráce je doslova duší Lisabonské smlouvy. Je v ní zakotven na skutečnost, že musíme mnohem intenzivněji než dříve my, europoslanci, spolupracovat s poslanci našich eh, národních parlamentů. A my zde jdeme ještě dále nad to, co je napsáno ve smlouvě. A přesně v tom smyslu, co řekl pan komisař Barnier, totiž, abychom znovu provázali tu diskusi, jež je vedena na celé evropské úrovni s tím, o čem se diskutuje eh, v jednotlivých členských zemí. Ale abychom věděli, o čem se ta diskuse vede, proto je důležité, že se scházíme i dnes zde. Druhá záležitost, jež se objevila ve všech těch diskusích, je skutečnost, že jsme Evropou občanů. V, němž se, v níž se ten občan najde, kde si najde své místo, kde ví, jaká má práva. A například v právní ochraně práce, služeb, Eh, respektování předpisu. Tady právě paní Jansen ze Švédska řekla něco velice důležitého. Totiž musí se rozprovdit diskuse i v tom smyslu, jakým způsobem zajistíme spolupůsobení různých směrnic, například eh, směrnice o službách a eh, ta směrnice ta, ty jiné směrnice, kde je to konkrétní problém skandinávských zemích, kde se o tom musí konkrétně diskutovat, jakým způsobem můžeme spolupracovat, abychom včas našli správné odpovědi na případné střety. Některé problémy nevězí přímo na směrnici o službách. Tady si můžeme všimnout, že někdy je to právě v jiném právní úpravě. Dále, jednotná kontaktní místa. O tom se zde mluvilo dnes nejvíce. Já se tady budu opakovat, když řeknu, že z mého pohledu to vypadá na nejzávažnější prvek té směrnice o službách. V tom, aby se nám otevřely trhy, aby se nám zpřístupnil ten jednotný trh, aby poskytovatelé služeb se mohli opravdu svobodně pohybovat po celé Evropě aby mohli být, ať už v roli eh, podnikatelů nebo poskytovatelů služeb, mít mm, jednoduché působení. A toho se dotkl i pan komisař Bavně, totiž informace, šíření informací. My jsme už o tom hovořili s vašimi zástupci, že by bylo důležité vést takovou informační kampaň pro eh, poskytovatele služeb, zejména pro malé a střední podnikatele, v níž je budeme informovat, že vůbec taková kontaktní místa existují, protože já jsem zjistila, když jsem o tom rozmluvala s různými kolegy, činiteli a tak dále, že oni o nich často vůbec ani nevědí. Proto je důležité, aby ty, pro něž je myšlena, se o ní dozvěděli z toho pohledu je to logo um, takovým malým začátkem, to logo, na něm se právě pracuje. Snad v době, kdy bude to logo uvedeno, představeno, tak by to mohlo posloužit jako takové spuštění malé kampaně, která by měla být propracována a i to je jedním znat ze závěru dnešní diskuse. V souvislosti s otázkou, tady už se blížím ke konci, s otázkou um, působnosti, oblasti působnosti té směrnice o službách. Tady stále ještě to není dořešené, to je zcela jasné. Mnoha se musí vyjasnit, mnoha ještě probrat. I já jsem toho dojmu nabila. A z toho pohledu je velice důležité to, co zde podotkl pan komisař Barně a co se neustále objevovalo a objevuje v diskusi o té směrnici, totiž když říkáme, my e, se snažíme vyloučit služby všeobecného zájmu, ale to neznamená, že se o ně nechceme postarat ani že do ní nějak nezapadají, ale že si zaslouží svůj vlastní rámec. Do něj už se ještě musíme pustit. Zatím není jasné, jakým způsobem s tím naložíme, s tou otázkou, ale jedno je jisté. Nemůžeme to nechat v té podobě, jak to nyní je. Nechat to prostě jenom na členských státech a Evropský soudní dvůr to pak nějak vyřeší. Ne, musíme se o tu otázku postarat a musíme dát jednoznačnou odpověď, protože i tam potřebujeme právní jistotu v té oblasti a musíme to téma nakonec nakousnout a i to bude jedním ze závěrů eh, které, eh, který pro mě plyne z té diskuse. A jelikož už mě tady eh, pan předseda On ustále popichuje, že už přece musím skončit. Já ještě brzy uspokojím takový požadavek, jakmile moje frakce e, bude souhlasit. Totiž tam jsme se ještě nedohodli, kdo bude tím eh, zpravodajem u nás vládné demokracie v naší politické skupině. Já sice doufám, že s tím bude souhlasit, že má kandidatura bude přijata. Oficiálně to však ještě není. Ale jakmile to nastane, tak Doufám, že v té zprávě uvedeme právě ty body, o nich jsem se zmínila a rovněž i ty, na něž jsem neměla čas. Well, I, I think your fraction... Já myslím, že vaše skupina by propásla velkou příležitost, kdyby vám tento úkol zpravodajky nesvěřila. Já jsem jistý, že prokážou zdravý selský rozum. Dámy a pánové, bylo mi velkým potěšením přivítat vás mezi námi na tomto zasedání. Mnohokrát děkujeme za to, že jste přijeli. Doufám, že i nadále budou pokračovat naše kontakty. A na závěr bych chtěl ještě navázat na to, co mi připadalo jako zajímavá věc. Jedna věc, kterou řekl pan komisař, když mluvil o jednotných kontaktních místech, která oživí směrnici o službách. Já myslím, že v zásadě nám o tuto věc šlo na celém tomto zasedání. Pro nás šlo o to, abychom viděli, jak práce, kterou jsme odvedli my, legislativní návrh, který byl předmětem obrovských diskuzí, teď oživil ve vašich zemích. Dostává se na skutečný trh. A to, co se říkalo o polském instalatérovi, já vím, že do parlamentu jedna kolegyně převedla polského instalatéra. Byl to takový pohledný mladík, který byl na plagátech polské vlády. Na závěr bych řekl, že když se zamyslím nad dopadem této věci, na francouzském ministerstvu, než jsme dokončili směrnici o službách, když jsem tam byl na recepci, měl jsem velkou radost, že tam byl plakát toho polského instalatéra v tom paláci. Já myslím, že jsme dospěli k tomu, že směrnice o službách skutečně bude. Když jsem to viděl, tak jsem tomu věřil je opravdu důležité a symbolické postoupit ku předu. Já doufám, že nám v tom pomůžete. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste přijeli. A ještě bych připomněl členům našeho výboru, že se sejdeme znovu zítra v 9 hodin ráno v místnosti 1G3 a tam přivítáme znovu pana komisaře. A poté budeme hlasovat, takže si nezapomeňte přinést hlasovací karty. Mnohokrát děkuji, že jste přišli, zasedání je uzavřeno.